Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych navrhla, že zahájíme schůzi, protože máme mnoho bodů na pořadu jednání dnes odpoledne. Je to náš poslední týden. Vítám všechny. Než Předáváme slovo belgickému předsednictví, aby nás informovalo o prioritách. Navrhla bych, aby jsme na dnešní pořad jednání přidali jeden další bod. Tento bod byl vyžádán Aldegue, SAD a Zelenými a jedná se o to, abychom požádali komisi o informace o současné situaci eritrejských migrantů v Líbii. Zmiňovalo se to také během plenárky ve Štrasburku. O tomto tématu budeme hovořit eh, za přítomnosti delegace EU Magreb. A přesně dáme vědět, kdy se to bude konat. Komisař bude mít možnost odpovědět na eh, požadavek o informace. Doufáme, že setkání s komisařem de Guchtem se bude moci odehrát zítra odpoledne. Ještě jenom eh, jedno sdělení předsedkyně, poté začneme eh, s dalšími body. A po návrhu koordinátorů bych chtěla navrhnout jmenování následujících zpravodajů nebo navrhovatelů. Ana Gomez, kterou nyní nevidím, by měla být zpravodajkou pro sdělení komise o akčním plánu CBRN, e, tedy radiologické jaderné materiály. A dále Timothy Kirkhope by měl být zpravodajem pro dozie účast Islandu, Lichtensteinska, Norska a Švýcarska v práci výborů eh, se spoluprácí Evropské komise, pokud jde o eh, výkonné pravomoci komise v oblasti implementace, aplikace a rozvoje šengenského AKY. Pokud nemáte nic proti, budeme to považovat za schválené a můžeme přejít k obsahovým bodům. Bod 3. Nebo někdo se hlásí od slovo? Ano. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nemáme nic k tomu, co jste říkala, ale předtím, než přejdeme k bodu 3, Chtěla bych říci jednu věc k pořadu jednání. Jedná se o zítřejší den. Jedná se o případ Líbie a Eritreji. Zelení požádali o přítomnost komisařů Malmströmové a Fíleho. A nyní se zdá, že by měla přijít jenom Malmströmová, Nemáme ještě ale odpovídající reakci. File pozván nebyl. Já bych chtěla poukázat na to, že se jedná o azylovou a migrační otázku, stejně tak jako otázku politiky sousedství. Z tohoto důvodu bych opět chtěla zdůraznit, že bychom byli rádi, aby byl pozván také pan File na zítřek. Děkuji. Děkujeme. Sekretariát odpoví na tuto věc. Paní předsedkyně, my skutečně nemáme žádné informace o této otázce, takže pokud chcete, abychom se rozhodli o tom, jestli chceme pozvat komisaře na naši schůzi, myslím si, že první věc, kterou bychom měli udělat, by by bylo, abychom měli informace o tom, co přesně budeme projednávat. Nemůžete nám říci, budeme hovořit o Eritrejcích v Líbii nebo o Somálcích v Řecku. A nedát nám kontext eh, toho, o čem bude hovořit. Já si myslím, že to je první krok. krok. Poté, co budeme mít tyto informace, poté budeme chápat, o co přesně tady jde a poté teprve budeme schopni rozhodnout, jestli chceme pozvat komisaře na naši schůzi. Než odpovíte k první otázce, byl to požadavek politických skupin, jak jsem řekla. Myslím si, že bychom nyní neměli trávit čas touto otázkou. Chápu vaši kritiku. GUE, SAD, Zelení požádali o toto slyšení a o přidání tohoto bodu na pořad jednání. Pokud jde o druhý bod, o pozvání komisaře Fileho, my jsme kontaktovali sekretariát komisaře. Komisař se bude vracet 14. ale ještě nevíme v kolik hodin. Vím, že výbor pro zahraniční záležitosti se snaží řešit tento požadavek, ale pro výbor Libe nebude možné, aby komisař přišel. Mnohokrát děkuji. Nyní bych ráda pokročila dále a doufejme, že budeme mít další informace, pokud jde o časový harmonogram. Nyní bych předala slovo ministrovi De Klerkovi, aby nám představil priority belgického předsednictví v oblasti spravedlnosti. Víme, že s ohledem na Lisabonskou smlouvu Evropský parlament a náš výbor budou hrát v této oblasti velice důležitou roli. Prosím, pane, pane Deklerku, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně a budu hovořit mateřštině. Eh, je pro mě velkou ctí, že jste mohu dnes být. A jsem velice rád, že mohu být v tomto výboru, který je velice dynamický a který učinil už mnohé důležité kroky. Mám čest a být v kontaktu s některými poslanci tohoto výboru v kontextu vyjednávání o dohodě SWIFT. Účastnil jsem se rovněž na plenárním zasedání ve Štrasburku a debatě, debaty diskuse k tomuto tématu. Děkuji srdečně předsednictvu, že jste spolupracovali na takovéto dohodě. A děkuji také zpravodaji panu Alvarezovi. Myslím, že ta zpráva je opravdu skvělá. A je také skvělé, že jste byli v kontaktu s komisí a s ostatními zúčastněnými aktéry. Dobře, nejdříve se musíme teď zamyslet za belgické předsednictví, jak bychom mohli oživit štokholmský program. Samozřejmě máme řadu priorit a já zde zmíním několik prvků, Samozřejmě budu hovořit také na pozadí toho, že zamýšlím vést s vámi diskuzi a dosáhnout určitého pokroku. Nejdříve samozřejmě navážeme na to, co dokázalo španělské předsednictví. Jejich práce byla opravdu dynamická. A je to také velká výzva zachovat určitou kontinuitu a pokračovat v práci. Nejde jen o to, co dokáže předsednictví jako takové. Jde o to zaručit kontinuitu a dosáhnout pokroku. A my k tomu chceme přispět. Chci zde jmenovat řadu, řadu prvků, které jsou pro nás důležité. Tak za prvé, eh, pro nás je tradičně důležitá problematika obětí, ochrany obětí zločinů Toto téma je v Belgii už dlouho prioritou, ale i vy jste to vždy zdůrazňovali, že je to důležité téma. Rádi bychom tedy ochránili ty, kteří mají nejmenší ochranu, třeba děti, které jsou zneužívány. Chceme hovořit o dětské pornografii. Ano, to jsou věci, které získávají stále více význam i na evropské úrovni. A samozřejmě, že se jedná také o přeshraniční záležitosti. Předesílám, že chci poděkovat španělskému předsednictví a pogratulovat mu těm všem činnostem, které odvedl v souvislosti s tím nařízením o ochraně obětí. Myslím, že uplynulých měsících bylo dokázáno pokroku a to pokroku i v té oblasti ochranných opatření v jednotlivých členských zemích. Belgické předsednictví bude tuto problematiku nadále prohlubovat a věřím, že to zůstává i vaší prioritou. Tak samozřejmě nadále chceme pokračovat v konzultací s výborem lidé, chceme zintenzivnit tyto konzultace, hlavně co se týče směrnice o ochraně obětí a o obchodu s lidmi. Je naprosto zásadní, aby byl tento nástroj, aby získal nějakou konkrétní formu a já udělám vše, co je eh, v mých silách, abych přesvědčil kolegy v radě o tom, že musíme postupovat ambiciozně. Rovněž se ale pokusím o to, abychom dosáhli dohody i s Evropským parlamentem v prvním čtení. Kromě obchodu s lidmi se samozřejmě chceme snažit také o to, abychom vyvinuli v této oblasti politiku společenství. Eh, zde hovořím převážně o dětské pornografii, zneužívání dětí a sexuální zneužívání. I zde chceme co nejdříve zahájit diskuzi se členy tomuto výboru. Eh, takové druhé centrální téma našeho předsednictví je následující. Chceme posílit spolupráci v oblasti soudnictví a musíme posilit boj proti kriminalitě. Více než kdy jindy musíme spolupracovat právě v této oblasti a spolupráce e, soudců v oblasti soudnictví musí být posílena na evropské úrovni proto, abychom mohli bojovat proti kriminalitě. Musíme naše plány rovněž uvádět v praxi a je samozřejmě jasné, že jde o vzájemné uznávání a že musí být uznávány také výroky soudu. Přesto ale musíme udělat ještě jeden krůček ku předu. Pro belgické předsednictví je zcela zásadní, aby byly posíleny všechny nástroje vzájemného uznávání. Musíme také pracovat na metodice, která se bude soustředit na vylepšení a zjednodušení celého procesu implementace legislativních nástrojů. Jak jsem řekla, jde o to vzájemné uznávání, ale jde také o tu implementaci, o to praktické užití toho eh, uznávání. Musíme se také zaměřit na to, které země vykazují určitý vývoj v této oblasti. Takže na podzim se tím budeme zabývat v radě a hlavně na říjnovém zasedání eh, Rady pro spravedlnost. Dále zde máme další oblasti, kde potřebujeme vyvinout eh, nástroj pro spolupráci. V souvislosti se stokholmským programem je třeba hovořit o skupině členských států, ve kterých, ve kter, mezi kterými Belgie zahájila určité eh, iniciativy. Jde o nařízení o vyšetřování, jde o určité důkazní materiály, opatření při vyšetřování, které jsou vzájemně uznávány. Tento nástroj, který máme, je důležitý proto, abychom dokázali velmi rychle, standardizovaně a automaticky postupovat ve věci vyšetřování. Budeme také schopni dosáhnout určitých eh, výsledků a bude možné aplikovat v členských státech výroky soudu. Ten standardizovaný nástroj, který budeme mít k dispozici, poskytne odpověď na potřeby, které členské státy mají. A to samozřejmě bez toho, aby byla omezena práva těch, kterých se to týká. Belgické předsednictví chce tedy posílit iniciativy v tomto směru a chce nadále dbát na implementaci tohoto návrhu, hlavně co se týče také toho spolurozhodování, které zde máme. Další bod, který je pro mě také důležitý, je také proto, že v září budeme mít v Brugách eh, seminář k tomuto tématu a to je role Eurojustu. Eh, Toto téma, tedy aktér Eurojust, je velmi důležitým aktérem na evropské úrovni v justiční spolupráci. Jde také o to, abychom zavedli nový eh, rámec fungování Eurojustu. Samozřejmě musíme vyvíjet nové snahy pro implementaci celé věci na evropské úrovni, pro uznávání rozsudků a to je úloha Eurojustu a pro síť evropských soudců a Evropskou justiční síť. Musíme být ambiciozní v této oblasti a já jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří eh, prosadit eh, lepší eh, trestní stíhání určitých činů. Dále chceme samozřejmě podporovat další možnosti, které nám poskytuje Lisabonská smlouva, jde zde o e, Eurojust anebo evropského státního návladního. E, myslím, že o tom musíme ještě hovořit. Eurojust se bude těmito věcmi zabývat. A co se týče té soudní spolupráce, jsem přesvědčen o tom, že potřebujeme takovou tu spolupráci právě v přehraničních oblastech, v našem každodenním životě. Lidé, kteří obývají příhraniční oblasti, vědí o tom, že musíme pracovat přeshraničně, že musíme pracovat na evropské úrovni. Samozřejmě můžeme formulovat velké principy, velká slova, ale ve každodenním životě lidí musíme tyto slova proměnit v činy. V této oblasti by tedy chtělo belgické předsednici uspořádat speciální seminář. No a naší třetí prioritou je přístupnost justice. A to je samozřejmě všeobecný zájem. Chceme zavést více záruk pro občany. Přístup, ev, přístup Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech, e, to je samozřejmě prostředek pro posílení práv všech evropských občanů. A my doufáme, že budou probíhat e, kvalitní vyjednávání mezi e, radou a Radou Evropy a Evropskou komisí. A co se týče trestních řízení, Jde nám o nové předpisy, co se týče eh, překladů a tlumočení v soudních procesech a chceme hovořit také o dalším návrhu komise. Ten se bude týkat eh, práva na informace zadržených anebo obviněných. Očekáváme iniciativu komise v této oblasti a doufáme, že se nám podaří postoupit ku předu. Členské státy zde vyjádřily svůj zájem o toto téma a to, že je to pro ně důležité. A co se týče těch ostatních aspektů, musíme oplatnit všechny aspekty, všechny návrhy komise, které vylepší, zlepší život občanů. Budeme informovat také výbor Jury o pokroku v této oblasti. Svou přednášku bych rád uzavřel e-justice. To je velmi důležitá iniciativa, co se týče evropské ochrany občana. Takže pokud chceme použít všechny prostředky, eh, potřebujeme použít elektronické soudnictví e-justice. To je přístup k soudnictví pro každého. Eh, Došlo zde k mnoha pokrokům, například videokonference máme, elektronické podpisy, anebo spojení národních registrů závětí a propojení s registry insolventnosti. Já mám radost, že 16. července, tedy tento týden, budeme moci na toto téma navázat. Dojde k neformálnímu zasedání rady a budeme zde hovořit o neformálním e-portálu. Eh, přítomní budou zástupci rady, ale také paní Redingová, místopředsedkyně komise a také předseda, předsedové eh, Jury a Libe, eh, paní López Angela a pan López. Chceme dát najevo, že e-justice bude k dispozici všem občanům Evropy ve všech jazycích, aby se každý mohl podívat na právní systémy jednotlivých států a na prostředky a možnosti, které má k dispozici pro zaručení spravedlnosti. To je velmi důležitý krok, který jsme podnikli a Belgie podnikne mnohé proto, aby to bylo vše uvedeno v praxi. Abychom to všichni viděli eh, v každodenním životě a co se týče transatlantických vztahů. I transatlantické vztahy jsou v této souvislosti opravdu důležité. My jako rada jsme se chopili mandátu uzavřít všeobecnou dohodu mezi Evropskou unii a Spojenými státy, co se týče ochrany eh, osobních údajů. SWIFT ano, to je opravdu velmi důležitý nástroj a má také velmi vysoký politický význam. Samozřejmě si musíme vyhradit určitý čas pro to, abychom vytvořili ambiciozní nástroje. Je také zajímavé dívat se na to, co se stalo v souvislosti s tímto nástrojem zde v Evropským parlamentem. Na závěr zbývá říci, ano, opravdu máme velké ambice, ale jsme toho názoru, že zaručíme kontinuitu. Myslím, že docházelo k dobré komunikaci s vaším výborem a já jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří dosáhnout úspěchů. Můžu vás ujistit, že budeme citlivě vnímat signály Evropského parlamentu a že jsme také pochopili signály, které jste už vyslali, hlavně co se týče té určité těch konzultací s vámi, s radou, s komisí a té metodiky, kterou chcete uplatňovat. Myslím, že to je velmi důležité pro to, aby Evropa dosáhla v oblasti právní ochrany všech občanů a justice. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji za tuto prezentaci. Vypadá to jako ambiciozní plán, ale určitě kolegové budou mít řadu otázek a připomínek. Za prvé koordinátoři pan Busutil. Děkuji, paní předsedkyně. I děkuji vám, pane ministře, že jste přišel. Děkuji za detailní a zajímavou prezentaci práce belgického předsednictví. Mám jenom jednu otázku týkající se Eh, iniciativy belgického předsednictví, a která se týká evropského příkazu pro opatřování důkazů. Ta moje otázka se netýká tolik obsahu, ale eh, týká se to spíše procesních předpisů. Pane ministře, vy víte, že v minulých měsících jsme měli určité problematické vztahy mezi radou a komisí právě mm, při podobných iniciativách, eh, které mm, členské státy eh, kterým mm, předkládali. A já se ptám, zdali předsednictví o tom diskutovalo s komisí a ptám se, zdali komise souhlasí s tímto návrhem nebo budete se snažit o společný postoj eh, Mm, ohledně tohoto návrhu, který chcete předložit. Já bych radši zde viděl větší soulad mezi radou a komisí právě eh, když jde o takovéto iniciativy, které podle nás jsou, podle parlamentu jsou velice důležité, to je jisté, jsou stejně důležité jako například ta iniciativa Evropský eh, ochranný příkaz, tedy na ochranu obětí a my hodláme s vámi spolupracovat, ano, ale rádi bychom, abyste plně spolupracovali s komisí, abyste nám předkládali návrhy, které budou přijatelné pro obě instituce, takže bych rád, abyste se k tomuto, pane ministře, vyjádřil. Děkuji. Já bych navrhla, abychom třeba vzali dvě, tři otázky dohromady jako blok a poté odpovíte a vidím, že Carmen López eh, za socialisty. Carmen. Je to tak? Chcete se zeptat za socialisty? Ano, prosím. Děkuji, pane předsed... Děkuji, paní předsedkyně. Nás velice zajímá eh, eh, nějaká detailnější informace ohledně některých těch návrzích, které ještě jsou eh, na stole od švédského a španělského předsednictví. Především nás zajímá otázka obchodování s ženami a potom o vykořišťování nebo zneužívání mladistvých, ochrana mladistvých a můj kolega Busutil také zmínil jedno téma, které mě zajímá, a to je ten evropský příkaz, eh, který se týká ochrany eh, žen, které jsou obětí eh, násilí. My víme, že násilí na ženách to je zatím jev, který není dostatečně definován v EU. Nemáme statistiky, nemáme údaje o tom. A my bychom rádi, aby evropské země více pracovaly právě na definování tohoto problému a aby i Eh, vlastně přijali takovou definici tohoto eh, trestného činu násilí na ženách. Víme, že eh, když mm, budeme mít tuto směrnici, tedy ten evropský příkaz, který se týká ochrany těchto obětí, ale to se budou řešit ty naléhavé situace a ty krizové situace. A zde potom ty mechanismy jsou mimořádné povahy. Ale já bych se chtěla zeptat, jak vysvětlilo belgické předsednictví, že se budete věnovat tomuto tématu také, tak se ptám, zdali mm, během vašeho předsednictví budete moci i e, řešit tuto otázku ve, ve své celistvosti nebo ve, v té komplexnosti mm, a vyvinete určité úsilí, aby i tento návrh e, konečně e, postoupil nějak vpřed. Děkuji. Já, paní předsedkyně, Pane eh, ministře, možná byste mohl eh, zareagovat na ty dvě propojené otázky. Tedy to je ten evropský ochranný příkaz a eh, ten spor mezi komisí a španělským předsednictvím vlastně. Takže se ptám, jak vy ten problém vidíte. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě je to zcela zásadní otázka, tedy to, co se týče té eh, kontinuity. První otázka se týkala toho Evropského ochranného příkazu, European Evidence Order a European Investigation Order. Tady o tom tématu musíme ještě nadále diskutovat, ale evropský vyšetřovací příkaz. Zde potřebujeme takové nějaké globální zakořenění a nějaký standardizovaný model. Je jasné, že se jedná o zcela novou iniciativu, kterou zahajujeme a celá řada zemí už s tím také začala. My jsme už o tomto tématu hovořili s komisí a komise potvrdila, že pracujeme velmi konstruktivně. konstruktivně. V současné době vlastně vycházíme z toho, že vše bude probíhat velmi harmonicky, bude tady docházet k harmonii mezi radou a komisí, ale samozřejmě, že si budeme rozumět také s parlamentem. Ano, musíme nad tím uvažovat všichni společně. U SWIFTu šlo o velmi krátkou lhůtu, kterou jsme měli a měli jsme mnoho názorových problémů, ale zde se musíme zamyslet nad tím, jak můžeme zahájit určité iniciativy v této oblasti, hlavně co se týče té naší situace, kde máme tři eh, aktéry a co se týče toho ochranného příkazu, eh, potřebujeme se poradit o tom, jak bychom to měli vše uvést v praxi v souvislosti s tím vyšetřovacím příkazem. Máme velmi dobré kontakty s komisí a můžeme se tedy dobře zamyslet nad tím, jak to z politické úrovně přeneseme na tu technickou úroveň. Kontinuita, o které hovořila i paní Lote- López. Zde jde o prohloubení problematiky obchodu se ženami, ale zcela obecně mohu říci, že jde také o problematiku obchodu s lidmi, o problematiku zneužívání dětí. Ano, tato témata posílíme a zahájíme také nové iniciativy ty budou mít u nás prioritu a chtěli bychom nejdříve dospět k nějakému řešení celého společenství. Chtěli bychom uspořádat slyšení s komisí a s tímto výborem. Uh, Myslím, že se nám to během našeho předsednictví podaří. Samozřejmě navazujeme na iniciativy, které už byly rozběhnuty. Jsem ale přesvědčen o tom, že co se týče obchodu s lidmi, ano, to se nám podaří. A co se týče těch dětí, eh, obšírněji, protože ve svých úvodních poznámkách jsem už hovořil o například sexuálním zneužívání dětí a také o internetu. V této oblasti máme řadu nových iniciativ, které již byly zahájeny a my bychom je chtěli zintenzivnit. Ale i zde musíme samozřejmě myslet na tu kontinuitu, kterou musíme zaručit. To není nic nového, ale my, Belgičané, se samozřejmě soustředíme na tyto iniciativy. Soustředili jsme se na ně vždy a jsme přesvědčeni o tom, že jsou velmi důležité. No a další prvek té kontinuity, to je ten ochranný příkaz. to je španělská iniciativa, pod kterou jsme se vždy podepisovali. Snažíme se eh, oživit tu iniciativu v takové novější formě. Eh, budeme se soustředit i na technické detaily a budeme mít také určité právní pozadí, takže eh, zahrneme i prvky, které budou kriminálního původu. Rada pro spravedlnost to bude mít na svém pořadu jednání. První rada, která se formálně sejde, se tímto tématem bude zabývat a my doufáme, že budeme mít maximální podporu jednotlivých členských států. Myslím tím podporu uspůsobeného textu, který bude mít v sobě zahrnut i ta, ty technické aspekty. Myslím, že v této oblasti se nám tedy může podařit posílit kontinuitu a že dosáhneme pokroku. Hlavně co se týče eh, těch španělských iniciativ v oblasti ochranného příkazu. Tato iniciativa je opravdu velmi důležitá. Myslím si, že formálně můžeme tedy pokračovat v tomto tématu v říjnu a budeme ho moci formálně uzavřít a že dospějeme ke shodě. Mnohokrát děkujeme. Dostáváme se dále, Renata Weber jménem Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za vaši prezentaci. Budu stručná. Při formulaci svých otázek a připomínek mám v podstatě tři otázky. Jedna se týká této obecné dohody mezi Evropskou unii a USA o ochraně údajů. Řekl jste, že Chcete něco, co bude ambicioznější? Ale já bych chtěla vidět konkrétně, co, čeho byste chtěl dosáhnout, co by mělo v této dohodě být. A jak zajistíte, že to, čeho dosáhnete v této dohodě, se bude také týkat ostatních dohod, které už byly z USA uzavřeny. Za druhé, Eh, chtěla bych se vrátit k evropskému vyšetřovacímu příkazu. Ze své zkušenosti z parlamentu vím, že zde existují skutečně velmi rozdílné názory mezi členskými státy. Pravda je taková, že spolupráce nutně není bezproblémová. Je zde určitá míra nedůvěry, bych řekla. Členské státy mají obavu eh, ze ztráty pravomocí, eh, mají obavu ze spolupráce, mají obavu z toho, že dají jiným státům možnost, aby vyšetřovali na jejich území. Mě by zajímalo, jak chcete v této oblasti postupovat, pokud chcete dosáhnout něčeho zásadního v oblasti evropského vyšetřovacího příkazu. Vy jste také několikrát Eh, zmínil evropského žalobce. Jak si myslíte, se dostane toto téma na pořad jednání během vašeho předsednictví? Dostane se na pořad jednání nebo bude něčeho dosaženo? Zmiňoval jste také seminář o Eurojustu, který chcete zorganizovat v září. Jako zpravodajka pro Eurojust bych vám chtěla říci, že bohužel nebudu moci přijít, protože nevím, jak probíhalo plánování, ale v podstatě každý ví, že když máme plenárku ve Štrasburku, poslanci parlamentu jsou ve Štrasburku. Omlouvám se, je tomu tak, ne, že bychom to tak chtěli mít, ale je to tak. A většinou je problematické požadovat přítomnost poslanců parlamentu a někde jinde ve chvíli, kdy jsou během plenárky ve, ve Štrasburku. Je mi líto, že to bylo naplánováno tímto způsobem. Děkujeme. Máme zde celou řadu řečníků na seznamu. Já bych chtěla každého požádat, aby formuloval otázku stručně. Takže opět se skupíme několik otázek, poté předáme slovo na odpovědi. Judy Sargentini a poté pan Tavares. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě jednou bych navázala na otázku kolegyně ze skupiny ALDE. A chtěla bych položit následující dotaz. Dohoda se Spojenými státy o ochraně údajů. Jestli jsem tomu správně rozuměla, existuje zde určitý vyjednávací mandát, který představila komise. Já bych ráda věděla, zda a kdy schválí rada tento mandát nebo kdy ho přijme. Možná abyste mohli jmenovat nějakou lhůtu, jak dlouho tato lhůta poběží. A jste pro závazný nástroj, pokud jde o tuto dohodu o ochraně údajů? Pokud jde pouze o ochranu údajů mezi Evropskou komisí a USA, a členské státy by k tomu neměly patřit. Poté musím říci, že přicházíme zde o určitou příležitost. Ještě něco k těm osobním údajům pasažérů v letadlech. Došlo ke schválení usnesení k tomuto tématu a Jedná se o schválení mandátu pro veškeré výměny údajů o pasažérech. jedná se tedy pouze o dohodu se spojenými státy. Tento mandát, mandát měl být stanoven, měl by být stanoven v polovině července. Mě by zajímalo, jestli to nyní máte na stole, jestli byste nám k tomu mohl říci více. Děkuji. Děkujeme pan Tavares a pan Klejs a poté předáme slovo na odpovědi. Děkuji. Mnoho otázek, které mám, už položili moji kolegové. Známe stanovisko rady, pokud jde o rámcovou dohodu o ochraně údajů a pokud jde o dohody týkající se ochrany údajů pasažérů. A známe také kalendář pro vyjednávání o těchto dohodách. Souhlasím s prioritami belgického předsednictví, především pokud jde o legální migraci. Mnoho z nás zde v parlamentu má pocit, že je zde řada represivních politik, pokud jde o migraci, řada těchto politik není spravedlivých a není efektivních. A Správná migrační politika je politika, která zajišťuje legální migraci. Já jsem rád, že to belgické předsednictví vidí jako prioritu, ale já bych se o tom rád dozvěděl další detaily. Mám dvě specifické otázky. První se týká radikalizace. Máme zde dokument rady týkající se radikalizace, který přinesou určitou odpověď s ohledem na veřejné mínění, tak jak je zachyceno v plozích a tak dále. A ukázalo se, že koncept radikalizace představuje určitý problém. Mnoho lidí, kteří si říkají radikálové, ale nejsou extremisté. Takže a jakým způsobem chcete dohlížet na radikalizaci? a jak rada zajistí, aby jakýkoliv krok týkající se dohledu radikalizace bude schválen parlamentem, tak abychom měli řádný demokratický dohled nad tím, co se děje. Další věc, která není mezi vašimi prioritami, a já jsem tím překvapen, je navracení uprchlíku. My jsme hovořili o navracení uprchlíku. Předsedkyně přerušuje. Já myslím, že veškeré otázky migrace eh, patří do dalšího slyšení, které nás čeká. Já vás jenom eh, zastavuji, protože nám dochází čas a myslím, že vy už jste využil veškerý svůj čas. A děkuji. Omlouvám se tedy eh, pan Klejs a poté předáme slovo panu ministrovi. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, poukazoval jste na to, že belgické předsednictví chce přispět k tomu, aby byl vytvořen eh, Institut evropských soudců. Pokud jsem to správně pochopil, diskutuje se o tom v radě a už byla přijata odpovídající opatření, co se týče evropského trestního práva. A já bych rád viděl, jak to tedy vypadá jak to má vlastně vypadat a fungovat konkrétně, co je vlastně přidaná hodnota takovéto instituce. Je tomu přeci v současné době tak, že máme ve členských státech státní zástupce a máme velmi dobrou spolupráci mezi členskými státy. A myslím, že si musíme položit takovou otázku, jak může takováto instituce spolupracovat s jednotlivými národními institucemi. Děkuji a teď prosím zareagujte stručně na ty otázky, které se týkají vašich pravomocí. Ano, děkuji. Já bych rád odpověděl na řadu otázek. Tak co se týče ochrany údajů, to je samozřejmě velmi důležitá oblast. Um, vedli jsme vyjednávání o SWIFTu a samozřejmě jsme hovořili také o TFTP a máme, chtěli bychom mít svůj vlastní evropský model. E, to jsou všechno e, věci, které padly minulý týden a vše to bylo tak nějak uzavřeno. Došlo také k obsáhlé diskuzi o ochraně osobních údajů. Přemýšleli jsme nad tím, jak bychom mohli eh, dosáhnout pokroku i ve Spojených státech a ve vztazích Spojených států a Evropy. Diskuze, které jsme vedli proto, abychom zajistili tu ochranu osobních údajů ve smyslu evropských tradicí, ehm, tato diskuze je velmi důležitá. Ano, máme vlastní metodiku, kterou používáme a teď se na ní musíme nějak dohodnout. Samozřejmě máme k dispozici evropské normy, evropská nařízení a to vše musíme tak nějak aplikovat ve Spojených státech. Myslím, že to musí z našeho pohledu zůstat prioritou. Ale samozřejmě ještě nejsme na konci vyjednávání. Musíme udělat vše, co je v našich silách, a my v Radě o tom neustále diskutujeme, abychom uzavřeli dohodu. Doufám, že na konci tohoto roku se nám to podaří. Je nutno říci, že eh, za belgického předsednictví tu věc nemůžeme celou uzavřít, že budeme muset na celé problematice pracovat dále. A dále, co se týče Eurojustu a té instituce, o které jsme hovořili. Je mi líto, že to slyšení připadne na termín, kdy tu nebudete, protože samozřejmě, že to slyšení bude velmi důležité, ta celá rozprava. Jde totiž o něco, co se totiž objeví v dokumentech, které budeme v budoucnu předkládat a vy je zde budete projednávat ale nemůžeme nějak říci, že máme nějaký konkrétní plán pro toto instituci. Když začneme vyjednávání o Eurojustu a když vidíme, jakou roli Eurojust dnes hraje, musíme přemýšlet také nad tím, jak bychom mohli prohloubit tu koordinační funkci celého institutu. Já jsem tedy zastáncem takovýchto zařízení, takovýchto institucí. Musíme se na to dívat i v souvislosti s přeshraniční kriminalitou. A samozřejmě se musíme zamyslet také nad tím, co uděláme s národními orgány, které všude existují a jakým způsobem bychom mohli vytvořit takový nadnárodní útvar, útvar společenství. Myslím, že o tom musíme diskutovat nějak obecně a musíme se zamyslet nad tím, jaké možnosti vlastně v budoucnosti máme. Myslím si, že dříve nebo později někdo uzná, potřebujeme takovouto instituci. Podívejte se přeci na organizovanou kriminalitu, na zločinecké bandy. To je přeci vše velmi přeshraniční a mezinárodní. Abychom se vyhnuli, vyhnuli problémům s kompetencemi. Nesmíme v naší práci ustat. Ale jak jsem řekl, půjde o první takovou výměnu údajů, pardon, výměnu názorů a samozřejmě tu problematiku budeme muset v budoucnu prohlubovat. Myslím, že už jsme tady, tady hovořili o tom, co nás očekává a že jsem ve stručnosti odpověděl na všechny otázky, které byly položeny. Ano, a ještě co se týče těch uprchlíků, tak eh, to určitě spadá do kompetence i ostatních ministrů. Děkuji, ještě tady máme spoustu dalších otázek. Sofie Infeld, mm, pan Čakolíno. Děkuji, paní předsedkyně. A já bych chtěla zde přivítat belgické předsednictví. Mám velká očekávání. Eh, minulé belgické předsednictví bylo vynikající. Takže vše nejlepší. A tři věci stručně. Pan Tavares již se zmínil, že předchozí mm, předsednictví diskutovala dlouze o svých prioritách a nedívala se většinou ta předsednictví na ty priority realisticky. A především, co mě leží na srdci, jsou základní práva a PNR. Komise, pokud vím, má 7. Eh, září předložit návrh a to je vlastně po termínu, a, který byl stanoven. A já bych ráda, hm, kdyby i rada hm, s námi úzce spolupracovala. Mám dojem, že v kontextu SWIFT jsme měli hodně problémů a hm, někdy je těžké vést hladká jednání s radou ehm, a vůbec jsme nevěděli, jak rada vyjednává s Amerikou. My bychom chtěli mít vždycky eh, jednotnou pozici při vyjednávání se třetími zeměmi, nejenom Amerikou, tedy USA a Kanadou, ale je třeba vždy i se Saudské Arábií, s Čínou a dalšími zeměmi jednat eh, o PNR v blízké budoucnosti. Takže musíme mít jasnou kolektivní pozici. Prosím, ráda bych více informací k tomuto. Také mě zajímají ta bilaterální jednání o tom programu rušení vizové povinnosti. Víme, že Spojené státy jsou připraveny eh, žádat členské státy jednotlivě o údajích typu PNR. A já se ptám, zdali zde existují tedy nějaká taková bilaterální jednání a potom ještě organizovaný zločin. E, kvituji s potěšením, že to je priorita pro belgické předsednictví. Můžete mi tedy k tomu ještě něco říci, paní předsedající, děkuji. Pan, pan Jakolíno, prosím, e, minutu maximálně. Ano, velice stručně, protože Sofi v podstatě již hovořila hodně a e, i mm, hovořila o tom, co jsem chtěl já říci. Já samozřejmě vítám zde belgické předsednictví, vyslechl jsem si tehdy i španělské předsednictví, které kdysi tedy hovořilo o některých cílích a ne vše ale Eh, eh, bylo tedy realizováno. A teď po šesti měsících zde máme belgické předsednictví, které v zásadě potvrzuje tyto stejné cíle a stejné důvody předkládá. Pan ministr hovořil o Eurojustu, o, eh, o evropském mm, tedy příkazu, o, o dětské pornografii, o obětech a tak dále. A takže já se ptám teď, podle vás, který ten cíl je tím hlavním vlastně cílem a mm, který ten cíl by uspokojil belgické předsednictví, kdyby byl splněn? Ehm, děkuji. Který z nich tedy? Pani předsedající, děkuji. Pani Wikström a potom pan Dias de Mera. Děkuji, paní předsedající, pane ministře. Děkuji za vaše informace. Já navážu na dvě otázky, které zde již zazněly, ale mě to pořád není jasné, takže proto to zdůrazňuji. Co se týče té dobré španělské iniciativy, která se týkala evropského ochranného příkazu, a víme, že došlo k takové metamorfoze eh, eh, tohoto příkazu a eh, takže všichni souhlasí s tím, že je nutné chránit oběti. Nikdo, nikdo, mm, mm, eh, eh, kdo jedná v dobré vůli, tak nemůže být proti. Ale vy jste řekl, a já jsem si to přesně poznamenal, že mm, tato španělská iniciativa bude z technických důvodů eh, přeformulována. A paní komisařka Reding o tom mluvila, ta říká, že Eh, ne, že by nesouhlasila s obsahem věci, ale že ty diskrepance jsou technického rázu. Konkrétně se tedy ptám belgického předsednictví. Podle vás, pane ministře, jaký je adekvátní právní základ k tomuto? Za druhé, pokud jde o Evropskou prokuraturu. Zde my jsme již slyšeli švédské předsednictví, které ale k tomu vlastně potom neudělalo nic. Slyšeli jsme to od španělského předsednictví, to také se k tomu moc zrovna nepostavilo a také vy nic k tomu vlastně moc neříkáte. Takže eh, zde je třeba 27 dobrých vůlí, aby se konečně přijal ten návrh o Evropské prokuratuře. A já se ptám, jaké konkrétní kroky učiní belgické předsednictví, aby prosadilo tento úřad. A nebo to jediné, co uděláte, je, že v září se bude v Brukách konat seminář a dá se to všechno do balíčku Eurojust? Děkuji. Děkuji. A nyní paní Wikström, prosím. Děkuji. Bylo velice zajímavé slyšet, jak chcete přistupovat k problémům pokud jde o dohodu mezi Radou parlamentem a komisí v oblasti boje proti organizovanému zločinu a také pokud jde o posílenou spolupráci mezi členskými státy Europolem a Eurojustem. Je velice důležité, abychom měli společné stanovisko mezi členskými státy. Je ale také důležité mít na paměti to, že problémy v jednotlivých členských státech jsou odlišné. Slyšeli jsme to za švédského předsednictví, za španělského předsednictví ve výboru pro právní a záležitosti. Jsme slyšeli o tom, co se v současné době podniká v oblasti spravedlnosti, v oblasti soudnictví a tak dále. V této oblasti je ale třeba dále pracovat, aby bylo možné vytvářet dále spolupráci. Já se ptám, jestli belgické předsednictví má nyní v rukávu nějaký výborný koncept pro to, aby eh, zlepšilo vzdělávací možnosti pro právní orgány v členských státech. To je celá zásadní věc pro evropské soudnictví a pro Evropskou unii a také pro evropské soudní úřady nebo soudní úřadu v členských státech. Pokud jde o neformální schůze rady, jestli to dobře chápu, tato neformální rada bude tento týden. Já zde v parlamentu ještě nejsem tak dlouho, ale jestli to správně chápu, neformální schůzky jsou důležité pro dlouhodobé závěry. O čem se tedy bude hovořit při následující schůzi? Ptám se jako řadová poslankyně. Chci, aby občané věděli, o čem se bude hovořit, o jakých důležitých věcech. Děkuji. Máme ještě dvě krátké otázky a poté předáme slovo panu ministrovi na odpovědi. Paní Angelili požádala o slovo, jestli to dobře chápu, a pan, paní Gebauer. Ministro, eh, Děkuji, pane ministře mně se líbilo, že jste zmínil tu směrnici o eh, dětské pornografii online a sexuálním zneužívání mladistvých, ale ráda bych, kdyby to šlo, získala nějaké další informace, která se tý, které se týkají časového plánu a obsahu, abychom věděli, zdali skutečně tento návrh ještě je tedy, zdali tento pardon návrh je prioritou pro belgické předsednictví i vzhledem k tomu, že o tomto návrhu se hodně diskutuje i v mé frakci, ve frakci EPP. Tam jsme již zorganizovali hearing, slyšení v Evropském parlamentu a na konci září asi by to, by to měl být další hearing, který zorganizuje Libe. Takže prosím o další detailnější informace k tomuto. Děkuji. Edith Bauer a potom eh, pan kolega Pidago další, poslední. Mnohokrát děkuji, pane ministře. Chtěl bych vám poděko- chtěla bych vám poděkovat za velice otevřený přístup vašeho předsednictví k otázce nové směrnice o boji proti obchodu s bílým masem. V této souvislosti bych se vás chtěla zeptat na dvě věci. Zítra budeme hovořit na tomto výboru o návrhu. My jsme šli o něco dále ve dvěch věcech ve srovnání s návrhem komise. A za prvé se jedná o evropského koordinátora. Domníváme se, že je důležité, abychom měli komplexní politiku a abychom, aby bylo možné koordinovat národní koordinátory. Dále druhá věc se týká sankcí. My navrhujeme zadržování aktiv a konfiskaci aktiv, tak, aby zde vznikal větší tlak. A co si myslíte o těchto dvou otázkách? Druhá věc na kterou bych se chtěla zeptat, se týká toho, jestli mezi těmi věcmi, které chcete řešit, je také přeskum směrnice o dočasném povolení k pobytu. Já mám obavy týkající se také eh, obchodu s bílým masem v tomto kontextu. Děkuji. A dále Pidalko a poté odpověď. Děkuji, paní předsedkyně. Já jasně musím říct, že jste mě úplně zklamal. Zklamal jste mě, poněvadž když eh, vy odpovídáte na eh, situaci třeba s tím ochranným příkazem pro ženy, tak eh, v podstatě vy se úplně vyhýbáte té odpovědi a to není možné, protože vy jste politik zastupující demokratickou zemi a vy říkáte, že Eh, eh, že to je propojeno s, mm, s tím či o ním, že to je propojeno snad s organizovaným zločinem, no to se toho vůbec netýká, násilí na ženách, to přece všichni dobře víme. A také mm, vy zde ho, eh, takže když hovoříte o paní Reding, no tak prosím vás, my víme, co si ona myslí, jaké jsou její názory. Ona nemá problémy s tím jezdit po celé Evropě. Ona má ale problém je, že po celé Evropě, ano, je celá řada žen, která žije třeba v jiné zemi, a, e, nebo které žijí u sebe doma a jsou e, e, pod hrozbou neustále svých bývalých manželů a oni se potom přestěhují jinak, jinam a nejsou chráněny, tak prosím. A dále je to otázka vlastně vaší od, odpovědnosti. Chcete se chovat zodpovědně anebo zbaběle. Všechno to, o čem se jedná v radě, tak eh, skutečně to berete zodpovědně a vezmete na sebe zodpovědnost i, abyste chránili evropské ženy a ne, abyste se vyhýbali odpovědím eh, a abyste se eh, tedy eh, obhajovali tématy, jako je organizovaný zločin a podobně. Děkuji a nyní prosím zareagujte na tyto otázky. Vidíte, že tady je celá řada kontroverzních témat. Děkuji. Eh, Děkuji vám. Byla položena řada otázek a nemáme tady tu možnost odpovědět na ně detaile, ale myslím, že bychom eh, neměli propadnout v zjednodušená schémata myšlení, jak jsme to právě slyšeli. To evropské ochranné, eh, ten evropský ochranný příkaz chceme pokračovat v něm tak, jak to v tom započalo evropské, eh, španělské předsednictví. Chceme dosáhnout co nejvíce úspěchů a chceme se věnovat problematice násilí na ženách a chceme proti němu bojovat. Ale to je jenom jeden aspekt celé věci. Ale samozřejmě jsou zde ještě další aspekty. Zde myslím například na obchod s lidmi a myslím, že musíme udělat vše proto, abychom ochránili ženy před násilím. Nejdříve chci ale zareagovat na eh, otázku, kterou jste mi položili, a sice jaké ambice máme během našeho předsednictví. Budu velmi skromný, že máme k dispozici šest měsíců předsednictví a samozřejmě vše se to odehrává v kontextu situace, která v Belgii je. Chceme udělat co bude v našich silách proto, aby předsednictví pracovalo na 200%. Víme ale, že skromnost je nezbytně nutná. S novou smlouvou máme k dispozici určitý systém a určité věci musíme tím pádem přizpůsobit té nové smlouvě. Především musíme zaručit tu kontinuitu. Musíme uzavírat nová přátelství, musíme vnést do celé věci nové myšlenky. Dobře, a když se ptáte, jaké ambice mám já, musím říci, že my v Belgii si klademe za cíl zlepšit Evropu, a zlepšit způsob fungování Evropy ve všech různých možných oblastech. Um, jmenoval jsem řadu aspektů, které jsou důležité. Myslím, že se nám ale musí podařit vypracovat nějakou metodiku pro to, abychom zlepšili výsledky naší práci. Ale jak jsem řekl při vší skromnosti, nerad bych řekl, že Belgie uzavře tuto a onu problematiku, takhle to nefunguje. Myslím, že se musíme zabývat hledáním metodiky. Ptali jste se mě také na základní práva a řekli jste, že jsem se o tom vůbec nezmínil, ale myslím si, že na začátku svých poznámek jsem vlastně poukazoval na to, že zde půjde o konzultace související s přistoupením Evropské unie k Evropské úmluvě lidských práv a dále jsem hovořil také o tom, že občané by měli být lépe chráněni. Myslím, že jde o konkrétní iniciativy, které máme před sebou a které souvisí s lidskými eh, se základními právy evropských občanů. Eh, týkali jste se mě také na eh, údaje cestujících v letecké dopravě. Vyčkáme do září, jak to bude vypadat s iniciativou komise, ale vlastně nevím, proč jste hovořili o problémech s radou. Možná, že nemám dlouhé zkušenosti, ale mám tu zkušenost, že v radě se postupuje velmi ambiciozně a velmi cílovědomě se snaží určitých věcí dosáhnout. A co se týče například SWIFTu, jsme přeci v radě dokázali, že dokážeme uzavírat dobré dohody. Myslím, že to bylo provedeno také velmi korektně. Máme ještě celou řadu otázek, například co se týče kontroly identity. To ještě budou projednávat moji kolegové, ale eh, vaší prioritou je uplatňovat tyhle ty věci. Dále řada témat, o kterých jste ještě hovořili v souvislosti s ochranným příkazem a jak bude přizpůsoben, jak bude upraven. Rád bych poukázal na tu úvodní diskuzi, kterou jsme v této souvislosti vedli. Musíme ochránit oběti. Musíme ochránit oběti i v té zemi, ve které bydlí, ve které žijí. Zde máme různé právní eh, základy, ale samozřejmě musíme rozlišovat mezi trestně právním přístupem a občanskoprávním přístupem, řešením. Pro oba eh, přístupy potřebujeme zvláštní metody. Myslím, že úroveň diskuze je zcela jasná. Máme jasný právní základ. My bychom v radě chtěli během velmi krátké doby dosáhnout pokroku. A co se týče toho evropského zastupitelství nebo evropského eh, státního zastupitelství, zopakuji. Eh, budeme mít seminář o Eurojustu, dále eh, také budeme mít neformální radu tento týden k tomuto tématu nemáme v úmyslu zamyslet nějaké evropské zastupitelství jako zvláštní instituci. Chceme jen vytvořit novou formu spolupráce pomocí eh, nějakého nástroje společenství. To je tedy zásadní. Eurojust je velmi důležitým krokem v této oblasti a nějaká platforma pro setkávání všech státních zástupců je velmi důležitým krokem pro optimalizaci spolupráci v této oblasti. A dalším krokem ještě je výměna názorů o e, nějaké, nějakou instituci na úrovni společenství. Myslím si, že to dříve nebo později přijde, ale dosud nebyla zahájena žádná konkrétní iniciativa. Myslím, že ti, kteří se zamýšlejí nad účinnými, efektivními metodami boje proti organizovanému zločinu, ti si nad tím už budou lámat hlavu. A co se týče zneužívání nezletilých na internetu, hovořil jsem o tom, že obchod s lidmi je velmi důležité téma. A dalším důležitým tématem je samozřejmě zneužívání dětí na internetu. V této oblasti již byla zahájena řada iniciativ a my se teď musíme zamyslet nad tím, jak bychom tyto iniciativy mohli sladit. A to vše proto, abychom bojovali proti zneužívání na internetu. Jak tedy můžeme potrestat dospělé, kteří zneužívají děti na internetu? jak by bylo možné zablokovat určité webové stránky. Musíme se zamyslet také nad tím, jak bychom mohli efektivně zasáhnout v této oblasti. Dochází každý den k opravdu strašlivým událostem v této oblasti a my musíme na evropské úrovni vytvořit Centra proti kybernetické kriminalitě. Musíme chránit oběti, což jsou v zásadě děti a nezletilí. Musíme harmonizovat a přijímat konkrétní opatření. Myslím, paní předsedkyně, že jsem v mnoha bodech eh, poskytl pánům poslancům odpověď a hovořili jsme o mnoha aspektech. Některé věci jsme dokonce opakovali. Pokud jsem na něco zapomněl, prosím, oslovte mě ještě Eh, doufám, že ale v krátké době budeme mít ještě příležitost výměny názorů. Mnohokrát děkuji. Určitě budeme pokračovat v této diskusi, protože otázek je stále mnoho. Mnohokrát děkuji, také vítám paní ministrini a my budeme pokračovat s paní ministriní a s otázkami vnitřních věcí a prioritami belgického předsednictví v této oblasti. No, eh, Chtěla bych přivítat paní ministrini. Anemí Turtlboom. Doufám, že to správně vyslovuji. A budeme pokračovat s prioritami belgického předsednictví v oblasti vnitřních věcí. A předchozí diskuse byla velice živá, tento výbor se skutečně zajímá o tyto otázky. Předávám slovo na úvod a poté budeme mít otázky. Mnohokrát děkuji, dobré odpoledne. Já budu stručně hovořit o programu a o prioritách našeho předsednictví v oblasti vnitřních záležitostí. Budu stručná, abychom měli dostatek času na následující diskuzi s vámi zde v parlamentu. Nejdříve ale samozřejmě musím začít novou Lisabonskou smlouvou. Víte, že Rada a parlament v současné době jsou na stejné úrovni. A já mohu říci, že to skutečně můžeme srovnat s kongresem ve Spojených státech. I tam se vyjednávalo na stejné úrovni. Já si myslím, že to je pro Evropský parlament celá zásadní. Já doufám, že my společně jako parlament a předsednictví se budeme snažit nalézt společné politiky, společné priority v oblasti vnitřních záležitostí. Víte, že Belgie byla vždy velmi proevropskou zemí. Belgie hrála vždycky důležitou roli v Evropě a to samozřejmě chceme dělat i během belgického předsednictví. Chceme zároveň ale přišknout Evropskému parlamentu tu roli, který, kterou získal díky Lisabonské smlouvě. Jedná se o konkretizaci specifických věcí, pokud jde o bezpečnost. Předchozí předsednictví, španělské předsednictví, začalo práci na bezpečnostním plánu. Zde se jedná především o zločiny. V této oblasti musíme pokračovat v boji proti zločinu. My se budeme snažit tento plán v následujících šesti měsících dále konkretizovat. Nestačí říci, že máme bezpečnostní politiku pro celou Evropu. My potřebujeme také odpovídající motor pro provádění této politiky. Už se zde hovořilo o základních rysech této strategie a my nyní chceme postupovat dále se specifickou metodikou. Chceme zcela specificky analyzovat informace a umožňovat výměnu těchto informací, tak abychom měli dobrý přehled o zločinu v Evropě. Ve chvíli, kdy budeme mít tento konkrétní obrázek, poté budeme schopni určit priority, které budeme mít. Víte, že i v oblasti bezpečnosti jsou některá zcela zásadní rozhodnutí. A díky tomu můžeme stanovit v oblasti bezpečnosti v Evropě priority. V následujících šesti měsících pro nás bude velice důležitý projekt harmonizace. Budeme spolupracovat s komisí. A koncem tohoto eh, roku a budeme eh, hodnotit tento projekt a eh, kozy se hraje také velice důležitou roli, pokud jde o formulaci bezpečnostních doporučení, tak abychom dosáhli dobrého výsledku. Chceme mít také určitý most k oper, racionalitě, protože i tento aspekt je velice důležitý. Pokud se nám podaří do konce roku 2010 uzavřít dohodu o metodě na základě bezpečnostního plánu, poté budeme moci zajistit, aby do roku 2014 jsme měli skutečnou bezpečnostní strategii, která bude zahrnovat odpovídající priority pro Evropu. To je skutečně obrovský krok. Chceme mít tuto vnitřní bezpečnostní evropskou politiku. Chceme mít, aby byla operativní. Musíme se podívat na to, jaké konkrétní informace máme k dispozici a na základě těchto konkrétních informací postupovat. Společně se 27 členskými státy poté musíme stanovit priority, tak abychom měli celoevropskou bezpečnostní strategii. Chceme, chceme mít eh, tento globální integrální přístup, protože jde o cílená evropská opatření. Je třeba soustředit se také na přeshraniční jevy. Víme, že zločin se nezastaví před hranicemi. Existují zde určité přeshraniční jevy a zločiny a víme, že Potřebujeme pro jejich řešení evropský přístup. Já mám některé konkrétní evropské příklady. Za prvé, zneužívání těžkých zbraní. V mnoha členských státech jsme svědky toho, že stále více se zde užívá těžkých zbraní ne pro vedení války, ale skutečně v rámci zločineckých organizací. Jedná se například o plánování přepadení a tak dále. To je důvod, proč na konci února byla rada požádána, aby vypracovala určitý dokument, který by analyzoval to, jak to vypadá se střelnými zbraněmi v Evropě. A na základě zprávy Europolu vidíme, že zde existuje nedostatek informací, že zde také neexistuje dostatek kontroly nad tím, jakým způsobem se tyto zbraně pohybují Evropou. Během našeho předsednictví na základě této zprávy Europolu vypracujeme konkrétní politická doporučení. Podíváme se na to, zda bude potřeba nová směrnice, a abychom měli efektivní legislativu. Je potřeba, abychom měli další informace k tomu, abychom mohli zabránit používání těžkých střelných zbraní v Evropě. Druhý jev, který podle mého názoru je velice důležitý, to jsou organizované zločinecké skupiny. Víte, že máme dálnice, máme volný pohyb osob. A to znamená, že zde existuje určitý silný pocit nebezpečí pro lidi. Musíme se snažit tomuto pocitu bránit a musíme se zamyslet nad tím, jak je možné proti zločineckým organizacím efektivněji na evropské úrovni postupovat. Je možné toho dosáhnout lepším dialogem, výměnou zkušeností mezi jednotlivými členskými státy? A to je tedy ten druhý jev, který jsem konkrétně chtěla zmínit. Jev, v rámci kterého bychom chtěli dosáhnout úspěchu během našeho předsednictví. Za třetí, interní bezpečnostní strategie v Evropě. A ta by se měla soustředit na ty těžké zbraně a také na ty zločinecké organizace. Musíme umožnit výměnu informací, aby členské státy společně spolupracovaly na boji proti organizovanému zločinu. Pokud jde o prevenci, zmínila bych jeden specifický příklad. Jedná se o prevenci násilné činnosti, o prevenci extremismu. zde existuje celá řada opatření, na kterých musíme dále pracovat. Existují zde skutečné rychlé tendence radikalizace v některých členských státech. Je třeba, abychom měli dostatek informací, abychom si tyto informace vyměňovali, aby tak uh, jsme mohli mít preventivní opatření v jednotlivých členských státech. Jde také o to, abychom byli aktivní na místě, abychom se snažili zahrnout eh, do činnosti eh, jednotlivé aktéry na místě a tak předcházet radikalizaci. Belgie a, eh, a některé další členské státy přišli s iniciativou, aby policisté na ulici měli eh, prožury týkající se toho, jak přesně mají postupovat. Musíme být velice obezřetní, pokud jde o boj proti terorismu. Podíváme-li se na to, co se minulý týden stalo v Norsku, vidíme, jak důležitá tato záležitost je. Paní předsedkyně, ještě eh, dvě konkrétní věci, o kterých bych chtěla hovořit, eh, které budou během našeho předsednictví důležité. První věc se týká oblasti, ve které musí členské státy učinit další kroky. Komise a rada 5. a 16. 6. října musí přijít s konkrétním plánem. Je třeba, abychom měli také jasný rozpočtový plán, abychom tak přesně věděli, v jakém rámci se bude kozy pohybovat. Hovořili jsme o těch zločineckých organizacích, hovořili jsme o střelných zbraní. Je třeba, abychom měli interní strategii, ale to můžeme mít jedně ve chvíli, kdy budeme mít možnost vyměňovat si zkušenosti a kdy budeme mít dostatek informací. Z tohoto důvodu je SIS-2 nesmírně důležitý. Schengenský informační systém musí skutečně existovat a to v té lhůtě, která byla původně naplánována. To bude nesmírně důležitý bod na pořadu jednání říjnové rady. Dalším bodem je agentura IT. To je pro Belgii nesmírně důležité. Jedná se o výměnu údajů. Tato agentura bude existovat, otázka ale je, v jakém státě bude sídlo této společnosti, a já, této agentury. Já doufám, že se nám její činnost podaří dotáhnout do konce nebo její eh, zřizování. Já, bych, eh, já jsem vás nechtěla eh, zahltit celou řadou různých opatření. Chtěla jsem skutečně zmínit jenom naše hlavní priority a zároveň zajistit kontinuitu po španělském předsednictví. Vnitřní bezpečnost je nesmírně důležitá. Moje země je proevropská a my se budeme snažit o to, abychom uvnitř Evropy uh, měli mezi lidmi pocit bezpečnosti a aby zde probíhala výměna údajů. To jsou tedy priority pro následující léta. A potřebujeme mít jasné metody. Musíme být ambiciozní, abychom do roku 2014 měli vnitřní politiku bezpečnosti v Evropě, a která bude zohledňovat jasné priority pro 27 členských států. Jenom tak můžeme totiž zajistit, to můžeme zajistit jedině, pokud budeme spolupracovat eh, mezi radou, komisí a parlamentem. Jenom tak můžeme mít eh, vnitřní bezpečnostní politiku a bezpečnou Evropu. Mnohokrát děkuji, paní ministrině. Vy jste se dotkla některých otázek, o kterých jsme hovořili už dříve, například radikalizace. Nejdříve bych chtěla požádat koordinátory, aby položili otázky a poté vám dáme možnost odpovědět. A poté zde máme seznam dalších poslanců, kteří by chtěli položit otázku. Pan Busutil jako první a poté budeme postupovat, pokračovat dále s koordinátory. Děkuji paní předsedkyně, paní ministrině, já jsem Simon Bozutil z EPP. Jenom jedna připomínka týkající se KOSY. Tato, tento stálý výbor pro spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti. Vy jste zmínila kosy během své prezentace při několika příležitostech. A Jedna obava, kterou mám, ačkoliv se velice zajímáme o práci tohoto výboru, jedna obava, kterou mám, je, že se nezdá, že by práce tohoto výboru byla nějakým způsobem pod dohledem parlamentu. To je věc, kterou jsem chtěla zdůraznit, protože navzdory tomu, že je dobré, že eh, tento výbor byl eh, zřízen. Ehm, tento výbor má velice dobré pravomoci, to je pro nás důležité, ale mám obavy z toho, že parlament nad tímto výborem nemá žádný dohled. To jsem chtěl zdůraznit, možná k tomu něco řeknete. Dále dvě stručné otázky. Za prvé, zpracovávání osobních údajů. Jako zpravidaj pro agenturu Frontex a pro přehodnocení mandátu Frontexu eh, vím, že jedna z otázek je zpracovávání osobních údajů touto agenturou. Komise eh, nenavrhla žádnou úpravu, která by se toho týkala. Eh, existuje zde jasný zájem a rozšíření pravomocí této, eh, této agentury. Vím, že otázka osobních údajů je věc, která se diskutovala v radě a mě by zajímalo, jaké jsou názory předsednictví k tomuto tématu. A poslední věc se týká EUTFTP. A vy, vy víte, že se minulý týden hlasovalo o SWIFTu. Jeden ze závazků rady bylo vytvořit ehm, systém ehm, vysledovávání teroristického financování v rámci EU. Co udělá Belgie pro to, aby eh, něco takového bylo zrealizováno co nejdříve? Děkuji. Dále otázky paní Ludford. Chtěla položit otázku jménem skupiny ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Není zde Renáta Weber, tak mě požádala, abych hovořila jménem naší politické skupiny. Děkuji, paní ministrině. Je povzbuzující slyšet priority belgického předsednictví, ehm, například boj proti organizovanému zločinu a boj proti kriminálním gengům. Mám dojem, že toto je skutečně velké bezpečnostní ohrožení pro Evropu a v poslední době, v posledním desetiletí se tomu nevěnovala dostatečná pozornost, například v kontrastu s terorismem. Vy jste hovořila také o nelegálních zbraních, o nelegálním obchodu se zbraněmi. A to souvisí také s mezinárodní kriminalitou. Pokud jde o vnitřní bezpečnostní strategii jako celek, chtěla bych se připojit k tomu, co říkal pan Buzutil. Chtěla bych vědět více o tom, jaký dohled budeme mít nad kozy. Za druhé, chtěla bych se zeptat na váš plán, plán boje proti radikalizaci. Chtěla bych vás požádat, aby jsme toto, tohoto slova nevyužívali. Protože být radikální samo o sobě neznamená, že daný člověk musí být terorista. Člověk může být i fundamentální, pokud jde o celou řadu věcí, ale zároveň nemusí být terorista. Já si myslím, že toto slovo by se nemělo používat. Pokud se podívám na to, co udělala Rada během posledních měsíců, Došlo k výměně informací, nemám tady u sebe dokumenty, ale došlo k výměně informací, pokud jde o takzvané identifikované radikály různých druhů. To zahrnuje také lidi, kteří protestují, nesouhlasí v celé řadě otázek. Já si myslím, že se zde vydáváme na šikmou plochu. Ve chvíli, kdy nesouhlas a protest definujeme jako něco, co je předpokladem nebo prvním krokem k terorismu. To se mi nelíbí. Poslední bod. Chtěla bych požádat belgické předsednictví, aby začalo připravovat eh, přeskum evropského ehm, zatýkacího rozkazu. A eh, dále eh, bych byla ráda, aby se pracovalo dále na SISu, který v současné době dobře nefunguje. Mnohokrát děkuji za skupinu SAD. Zdá se, že zde není Cloud Moraes. Chce se někdo přihlásit o slovo? Nikoli, takže se dostáváme dále z Děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych ráda zopakovala prozbu své kolegyně Ludfordové. Fundamentalismus je samozřejmě něco úplně jiného než ohrožení. Eh, to slovo, které zde používáme, má velmi vážný význam, takže podporuji to, co zde právě zaznělo. Hovořila jste o tom, že byste ráda bojovala proti organizovanému zločinu. Organizovaný zličin, zločin. Hned mě napadá v této souvislosti téma drog. Já samozřejmě nehovořím o lécích, ale myslím tím tvrdé drogy a opiáty. Ráda bych tedy věděla, jestli v rámci boje proti kriminalitě nebo zločinu se budete zabývat i touto problematikou, protože každá mince má samozřejmě dvě strany. Každý má ten pocit, že pokud budeme bojovat dostatečně tvrdě, Jednou se to samo vyřeší, ale zdá se, že tato strategie nebyla dostatečně úspěšná. Na druhou stranu se drogami můžeme zabývat z jiné perspektivy, a sice z perspektivy společenské. Pokud hovoříme o přeshraniční kriminalitě, já se vás zeptám, kde je vaše pozice, co se týče drog a obchodu s drogami. A moje poslední specifická otázka se týká agentury IT informačních technologií. Hovořila jste o tom, že v následujících šesti měsících chcete v této oblasti dojít k určitému závěru, k určitému rozhodnutí. Ve Francii a v Estonsku se objevily určité problémy v této oblasti. A moje otázka je, mohla byste říci, jaký je stav věcí, kam až to dospělo? Děkuji, pane Tavares. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku k tématu radikalizace. Ano, já eh, jsem ji kladl eh, častokrát, takže jsem ji kladl i předchůdci, vašemu kolegovi, tedy ministrovi spravedlnosti, a já i chci navázat na to, co řekla kolegyně. A hm, to je otázka eh, obav z radikalizace a e, to je tedy e, příčinou všeho, nebo důvodem toho je snažit se nalézt příčiny terorismu. A já bych dodal, že příčiny terorismu e, často ale se jak si je třeba správně komunikovat. A já myslím, že rada v tomto selhává. Ten dokument, který byl vydán na téma radikalizace, je příliš široký a jsou tam všechny typy radikálů, násilných, nenásilných a i, i zde tedy máme řadu třeba radikálních názorů, které jsou, a ti lidé jsou na ně hrdí zde. A potom rada si myslím, že by měla začít eh, eh, se tím zabývat eh, tím správným způsobem a to je i mm, mm, prostřednictvím parlamentu a to znamená začít jednat transparentně, otevřeně o těchto tématech a demokraticky. Já si myslím, že když eh, eh, eh, sama si tam něco dělá ve skrytu, tak to spíše vytváří problémy. To je spíše připomínka než otázka. A mě by tedy zajímalo přesně, co budete v radě dělat proti radikalizaci. Děkuji, pan Klas, a poté prosím o odpověď na tento blok otázek. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ministrině, hovořila jste o boji proti radikalizaci. A řekla jste také, že belgické předsednictví se bude touto problematikou zabývat. Ehm, dobře, to jsou zde teď eh, semantické úvahy. Já předpokládám, že tím hovoříte především o islamizaci, o islámském fundamentalismu. Možná, že bychom tomu mohli říkat takto. Ale máme zde ten problém, že Belgie Eh, je určitou logistickou platformou pro určité islamistické eh, činitele, Masud, Al-Qaida eh, a jejich útoky. Stopy jejich útoků lze najít v Belgii. Myslím si, že právě proto belgické předsednictví považuje boj proti islamistickému radikalismu za svou prioritu. Ale co tím vlastně myslíte konkrétně? Hovoříte o konkrétních opatřeních, a nebo jste také zastánci přísnějšího postupu proti pachatelům? Hovořilo se také o tom, že v Evropské unii máme občany, kteří vyzývají k násilí, vyzývají k cenzuře. Boj proti radikalismu, radikalizaci, znamená to pro vás, že se chcete aktivně zasazovat o svobodu názoru, svobodu vyjadřování. Chcete zde konat přísná opatření, hlavně co se týče tedy té svobody vyjadřování a těch islamistických formulací. Jak se na to díváte? Děkuji a teď bych ráda, aby pan, paní ministrině odpověděla na toto kolečko otázek. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se velmi stručně odpovědět na otázky, které byly položeny. Nejdříve tedy k té agentuře IT informačních technologií. K tomu ještě nemůžu říci nic. Určitě bude vedena řada rozhovorů, řada diskuzí a v Estonsku určitě eh, nedojde tomu, co se očekává. Možná, že v následujících měsících padnou důležitá rozhodnutí. Myslím si, že důležitá rozhodnutí padnou během belgického předsednictví, během následujících šesti měsící, měsíců. Je opravdu tato agentura velmi důležitá. Často totiž dochází k tomu, že občané nemají přístup k informací, proto tuto agenturu potřebujeme. A otázka sídla, tu určitě musíme vyjasnit, protože jinak by nemohla agentura zahájit svou činnost a to by určitě neprospělo celé věci. Ehm, nespochybňuji, že se eh, zde v parlamentu během následujících měsíců sejdeme, abychom si vyměnili názory v této oblasti. A co se týče těch drog a těch střelných zbraní, o kterých jste zde hovořili, ehm, zde mě napadá například ten francouzský pakt proti drogám Mm, bojovat proti obchodu s drogami, to je určitě jednou z evropských priorit. Máme k dispozici odpovídající instance, které se tím zabývají, ale pro mě je samozřejmě také důležité stanovit si, na které straně stojíme, co se týče těch zločineckých band, které obchodují se střelnými zbraněmi. Eh, stejné je to vlastně i u těch drog. Jde v zásadě o výměnu informací mezi členskými státy. Můžeme si vzájemně pomáhat, když budeme mít výměnu informací a můžeme se postarat o to, aby ty um, cesty drog byly zastaveny a abychom celý problém uchopili u jeho počátku. Myslím, že eh, platí to stejné pro Eh, ty zločinecké bandy i pro ten obchod se střelnými zbraněmi. Potřebujeme výměnu zkušeností a potřebujeme posílit spolupráci. To vše povede k dobrému řešení. Dále ta otázka kozy, kterou jste položili. Pokud se nemýlím, zítra zde bude Fernand Kuppelberg, generální tajemník kozy. Přijde sem do výboru. Ehm, já vím, že v současné době kozy nespadá pod kontrolu parlamentu. Ehm, máme zde určitou novou strukturu, kterou musíme i v budoucnu nadále rozvíjet. Musíme posílit praktické aspekty. A ehm, já si myslím, že vše je ještě ve vývoji. Ehm, myslím ale, že jde o to, jak kozy může přispívat při přípravných pracích v oblasti politiky pro radu, komisi i parlament. Je potřeba vyměňovat si informace a mít eh, lepší počáteční stav informací. A co se týče TFTP, nebo evropského TFTP, musíme pracovat jako rovnocenní partneři se spojenými státy. U SWIFTu, to je oblast, která spadá pod justici a tam také spadají kompetence. Co se týče Frontexu, Belgie je možná ve svém názoru poněkud izolována. Nejsme zastánci toho, že by údaje měly být Frontexem zpracovávány a nadále dál předávány. Mm, prostě jsem to řekla. A dále jsme zde měli řadu otázky, za řadu otázek k té radikalizaci. Myslím, že evropský a belgický přístup k tomuto tématu je prevence. A tedy jakým způsobem bychom se mohli zaměřit na to, eh, abychom identifikovali tendence k radikalizaci a abychom jim zabránili. Myslím, že tím se nám podaří také přijít na to, kam to vše vede. Rozhodně nejde o určitou stigmatizaci, ale je potřeba zahrnout řadu elementů, které se nějak rozvinou. Musíme přijít na ty stopy, musíme hovořit s lidmi a musíme působit preventivně. Tím se postaráme o to, abychom zničili eh, radikalizační tendence už v jejich zárodku. A to je samozřejmě nejlepší způsob pro to, aby se radikalizační tendence nerozvíjely. Paní předsedkyně, myslím, že jsem hovořila o všem, eh, co se objevilo v otázkách. Pokud to tak není, prosím, upozorněte mě na to. Ano, děkuji. Další kolečko otázek a prosím, abyste kladli krátké otázky do minuty Eh, protože jinak bychom nemohli probrat všechny Pandia Sedemera Mera jako první. Děkuji paní předsedající, paní ministrině. K otázce radikalizace. Upřímně, já si nejsem jist, že by bylo užitečné zapojit do prevence radikalizace i Eh, tu eh, policii eh, a ani nejsem tedy si jist, pokud jde o ten manuál. Druhá otázka. Jak víte, Stokholmský akční plán, program stanovuje, že v roce 2013 Europol bude mít vlastní řád. Ale vy víte také, že v listopadu tento parlament zamítl takzvaný balíček Europol. Eh, my jsme čtyři hm, z našeho výboru, kteří jsou zpravodajové. Já se ptám, zdali předtím, než eh, dostaneme návrh na řízení, to znamená v roce 2013 někdy. Zdali ten nový balíček Europol bude předložen belgickým předsednictvím parlamentu, tak abychom mohli eh, hm, ho zpracovat ve smyslu Lisabonské smlouvy. Děkuji, děkuji. A nyní pan Coelho. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji, že jste, paní ministrně, dnes za námi přišla. Vy jste hovořila o SIS 2 také. Během belgického předsednictví eh, bude přijato rozhodnutí o rozpočtu, o nákladech? Já bych na vás apeloval, abyste to udělali i my jako parlament, jako hlas občanů, my nechápeme, že ten projekt, který měl být funkční v roce 2007, stále není funkční v roce 2010 a nikdo není schopen stanovit pevný termín. A v říjnu se tím bude zabývat rada. Já doufám, že ten projekt SIS začne fungovat co nejdříve. A co se týče té agentury, mám dvě konkrétní otázky. Souhlasíme s tím, jak je ta agentura důležitá. Tady není rozpor názoru, je to důležitá agentura, užitečná eh, pro zpracovat, pro eh, Eh, zpracování informací v oblasti justice vnitra pro informační technologie. Ale nyní v rámci stávajícího rozpočtu tak rada snížila položku v rozpočtu, tak jak to předložila původně komise. A já chci pochopit důvody, proč došlo k tomuto škrtu v radě. Bude belgické předsednictví pokračovat ve stejné linii? A znamená to, že odkládáte tuto agenturu? snažíte i zredukovat její kompetence? A nebo si myslíte, že se to podaří s nižším rozpočtem? My chceme, aby ta agentura prováděla všechny zadané úkoly. A pokud některé členské státy by chtěly ještě doplnit další kompetence úkoly této agentuře, tak během belgického předsednictví očekáváte nějaké návrhy týkající se nových kompetencí agentury, anebo to bude USIS, Eurodac? E A systém VIS, děkuji. Děkuji. Paní Žanoka. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Jenom bych navázala na to, co řekl pan Coelho. Zcela s ním souhlasím a já jsem stínovou zpravodajkou k 2. Také i e, jsem požádala koordinátora, aby se zeptal na agenturu. Já chápu, že dnes nám nemůžete dát konkrétní informace, ale Mm, vy jste přislíbili, že budete parlament informovat o tom, co se děje. A ještě jednou tedy se ptám, nebo žádám vás, abyste to udělali. Především, eh, když budete předkládat zprávu. Obávám se, že, že z nějakých důvodů mm, mm, a to je můj osobní názor teď, že já se ptám, pokud Štrasburg bude místem, kde bude sídlit více než jedna evropská instituce, tak by bylo dobré, abychom my eh, i jako parlament potom zároveň vyřešili otázku, že bychom měli eh, jenom jedno místo působení. A samozřejmě to je asi náš problém spíše. Ale já Vím, že to není ve vaší kompetenci o tom rozhodovat, ale prosím, abyste nás informovali. Paní Borsalino, prosím. Jak již řekl předchůdce, tak já bych chtěla upozornit na konkrétní formu organizovaného zločinu eh, typu mafie a čím dál více je aktivnější a mafie čím dál více začíná podnikat v různých oblastech, včetně eh, ekonomiky, velkého kapitálu a eh, kde manipuluje s velkými částkami peněz. Komise již nám řekla, že připravuje směrnici nejenom o e, propadnutí, o konfiskaci majetku ale, a výnosu, ale pracuje na dalších metodách, to znamená obstavení e, těchto prostředků, jejich zabavení, konfiskaci a jejich využití pro veřejné účely. Já se ptám, jak je to s touto směrnicí. A také bych chtěla upozornit, jak jsem již učinila několikrát dříve, na ochranu svědků v těchto eh, procesech proti mafii, protože to jsou osoby, které eh, berou na sebe velké riziko a mm, které předtím tedy třeba používala samotná mafie. Nevím, zdali toto bude priorita belgického předsednictví. Děkuji. Ano, takže to je celá. Ještě další otázky. Pan Starks, prosím. Ne? Nemáte otázku? Pan Bron, Grons. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím, že je nutné udělat rozdíl mezi eh, na jedné straně souhlas s hodnotami a eh, to je třeba tedy eh, tolerovat a potom a mezi tím, co nelze mm, tolerovat, ale samozřejmě prosazování hodnot nemůže znamenat zároveň násilí, ale často se to všechno směšuje. A směšuje se to i tady, když se vlastně využívá stejný pejorativní termín pro jejich podpis. Já si myslím, že používání takové vágní terminologie, to je někdy známka eh, eh, i eh, toho, že ten právní kontext a to samotné myšlení je vágní a plodí to nespravedlnost. My vlastně zde v Evropské unii vidíme, že zde i Eh, eh, jaksi nenásilné projevování názorů je tedy předmětem persekucí, třeba zákaz politických stran, jako i v Belgii, nebo nepřímé, eh, ne, nepřímé tedy mm, persekuce politických stran, jako ve Spojeném království. A i zde v Nizozemsku dochází k persekucím svobody projevu. A samozřejmě nelze tolerovat, ale když ta svoboda projeva, projevu znamená navádění k násilí, ale jinak eh, musíme v svobodu projevu ve jménu demokracie tolerovat. Děkuji. Ještě jednu otázku. Paní Angelili, prosím. Děkuji. Především chci poděkovat paní ministrini těch otázek je velice hodně. Vím, že ne, není dostatek času eh, a eh, na jejich detailní rozbor adekvátním způsobem. Ale já bych ráda, kdyby to šlo, abyste se hm, podívala na eh, ten boj proti nelegálnímu obchodování s drogami. Já si myslím, že to je absolutní priorita EU a tudíž já hm, zatím ta vaše odpověď mě příliš neuspokojila. A hm, jinými slovy, ptám se, Jaká je vaše pozice? Máte nějaké iniciativy, které by belgické předsednictví připravovalo i v boji proti korupci, což je další narůstající jev, který často je spojen s organizovaným zločinem. Děkuji. Thank you very much. Eh, Děkujeme. Nyní předávám slovo paní ministrině, aby odpověděla na tyto otázky. Ano, děkuji. Paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla začít SIS-2, pokud dovolíte. Bude rozpočet, a eh, bude časový harmonogram, který navrhne Rada v říjnu. Pokud máte pocit, že to trvá příliš dlouho, eh, mohu říct, že se snažíme o urychlení celé věci. Doufejme, že to bude po říjnu možné. Čeká nás velice důležitý termín, který bude určitým milníkem, druhým milníkem. Ukáže se, jestli pracujeme dostatečně rychle. Myslím, že se všichni shodneme na tom směru, kterým se musíme ubírat. Shodneme se na tom, že potřebujeme mít jasný rozpočtový rámec a že potřebujeme mít časový harmonogram. Rovněž je jasné, že nemůžeme hovořit o policejní spolupráci aniž bychom měli jasno v tom, o čem hovoříme. Hovoří se zde o střelných zbraních, o dalších zbraních, o organizovaném zločinu a tak dále. Musíme mít jasné definice těchto termínů, než se pohneme dále. Domnívám se, že po říjnové radě sem mezi vás opět přijdu a řeknu vám více k návrhům, o kterých se diskutovalo. Myslím, že jsem vám ale dala jasný důkaz toho, že budeme mít eh, rozpočtový rámec, že budeme mít časový rámec a doufám, že projekt bude takový, jak byl dohodnut v roce 2007. V roce 2007 bylo dohodnuto, že eh, by tento projekt měl být hotov do roku 2013, že by měl být plně v provozu. Takže to je zcela zásadní. Je to zásadní pro naši důvěryhodnost do roku 2013 musí tento rámec být v plném provozu, abychom mohli bojovat proti organizovanému zločinu. Další věc, radikalizace a extremismus. My se nesnažíme omezovat svobodu projevu, a to v žádném případě, o toho jsme daleko. Nejde nám o žádnou stigmatizaci někoho. A my v diskuzích, do diskuzí zahrnujeme také policii a to, čeho chceme dosáhnout, je, abychom měli řádně strukturovaný systém pro identifikaci problémů předtím, než zajdou příliš daleko. Pokud můžeme identifikovat vznikající problém, poté ho můžeme řešit předtím, než se nám vyjme z rukou. Policie říká, že to je něco, co by jim pomohlo, že by jim to pomohlo právě na místě. Pomohlo by jim, aby měli dostupné informace, aby mohli včas identifikovat problém a aby ho mohli řešit nebo odstranit ještě předtím, než dosáhne příliš velkých rozměrů. Protože poté je těžké takovýto problém řešit. Něco takového musíme dělat společně se společností. Musíme mít systém včasného varování. Hovořili jsme o této otázce manuálu a něco takového podpořila celá, celá řada policistů z praxe a některé členské státy, které provedly konzultace, to také potvrdili, že by něco takového bylo užitečné. Já si myslím, že z praktického hlediska by takový manuál skutečně byl velice dobrý. Pomohl by odstraňovat extrémní formy radikalizace ještě předtím, než k této extrémní radikalizaci dojde. Dále zde byla řada otázek. Nechci nic přehlédnout. Europol. Nejste, nejsou zde žádné další iniciativy plánované během následujících šesti měsíců, během našeho předsednictví, ale samozřejmě my jsme v kontaktu s Europolem, budeme zahrnovat eh, parlament do normálních postupů, do normálních diskusí. A já doufám, že a budu schopna vám poskytnout jakékoliv informace, pokud dojde k nějakému novému vývoji, ale neočekávám žádný eh, velký vývoj v této oblasti v následujících šesti měsících. Dále otázka drog. To je absolutní priorita pro Evropu. Máme systém, který je základem pro řešení otázky pašování drog. Snažíme se vytvořit efektivní politiku, která bude řešit pašování drog. Chceme implementovat ty nástroje, které už existují. Nezamýšlíme zahrnout nějaké nové strany do této iniciativy, ale chceme mít novou iniciativu pro střelné zbraně a organizované skupiny zločinců. Nemáme žádné specifické nové nástroje plánovány pro pašování drog, ale je jasné, že pokud se řeší otázka organizovaného zločinu, poté se řeší otázka také drog, takže to není otázka, na kterou bychom zapomínali. A pokud jde o ochranu svědků, to je něco, za co je oblast spravedlnosti odpovědná. Není to ehm, zcela zásadní pro moje kompetence. To je ale samozřejmě zcela důležitá otázka. Svědci musí být chráněni to je naprosto zásadním předpokladem pro spravedlivý soud. A soudní systém to musí zajistit. Já vám mnohokrát děkuji za vaši návštěvu ve výboru a doufám, že budeme po letní přestávce pokračovat naší diskusi. Děkuji, já myslím, že jsme měli příležitost položit otázky a to bylo všechno pro dnešek. we move eh, on with our agenda. Nyní se dostáváme dál podle našeho pořadu jednání. Dalším bodem je dohoda o údajích o cestujících v letecké dopravě mezi EU a Spojenými státy, informace delegace výboru Libe o návštěvě ve Washingtonu. Tato návštěva proběhla 29. června až 1. července. Chtěla bych požádat Sophie Intveld, aby nám dala informace. Sofie spravodajkou k tomuto tématu a byla také vedoucí této delegace. Prosím, Sofie. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla říci, že předložíme psanou zprávu o této krátké návštěvě. Ale mohu vám stručně říci, s kým jsme se setkali a o čem jsme hovořili. Byla to krátká návštěva 48 hodin, během kterých hlavním účelem bylo navštívit centrum, kde se zpracovávají údaje o cestujících v letecké dopravě. Tam jsme si vyslechli prezentaci o metodách, jaké se používají. Eh, rovněž jsme si prohlédli budovu. Setkali jsme se také s vysoce postavenými zástupci ministerstva vnitra, vnitřní bezpečnosti. Setkali jsme se s dvěma poslanci kongresu a také s řadou zaměstnanců z různých um, orgánů Senátu. Někteří se také setkali se zástupci Národní bezpečnostní rady. Setkali jsme se také eh, s vyslancem pro boj proti terorismu USA a rovněž jsme se setkali na neformální úrovni s think tanky, s některými zástupci akademické obce a také s některými aktivisty v oblasti ochrany údajů. Na tomto místě bych ještě nechtěla vyvozovat žádné závěry, protože jsme ještě nezohlo, nezhodnotili celou návštěvu se zbytkem delegace. Delegace se skládala ze stínových zpravodajů, z mé osoby a některých zaměstnanců. Nechci vyvozovat ještě žádné závěry, protože jsme se ještě nedohodli na tom, jaké by závěry měly být. Myslím, že se budeme muset podívat na ty informace, které jsme získali s ohledem na usnesení, jež jsme přijali v květnu. Domnívám se, že budeme muset počkat na návrh mandátu, který oznámila Evropská komise na 7. září. Tím by měla být určena pozice, vyjednávací pozice Evropské unie. Tím se téměř dostávám k druhé části tohoto bodu na pořadu jednání. Myslím, že bych měla zmínit také, že Kanada a Austrálie náš, nás pozvali na zjišťovací návštěvu Nevím, jestli to zapadá do programu a rozpočtu tohoto výboru, ale říkala jsem si, že bych vám měla dát vědět. A druhou částí tohoto bodu na pořadu jednání je jsou následné kroky Evropské komise k usnesení Evropského parlamentu z 5. května. Víte, že toto usnesení stanovilo, že do poloviny července Evropská komise musí předložit balíček o údajích o cestujících. Víte, že minulý týden na schůzi Libe ve Štrasburku jsem požádala komisi, aby nám předložila zprávu a vysvětlila, proč nesplnila tento termín. Mohou k tomu být dobré důvody, ale myslím si, že by bylo správné, abychom zde ve výboru měli příležitost si komisi vyslechnout, spíše než abychom hovořili s komisí neformálně. Dozvěděli jsme se, že část o údajích o cestujících, o, o tomto balíč, část tohoto balíčku by měla být předložena 7. září. Tím se dostáváme k otázcem časového harmonogramu dalších projednávání zde v parlamentu. Na jedné straně mám pocit, že je nespravedlivé eh, dávat Evropský parlament pod časový tlak. Já mám pocit, že my vždycky musíme postupovat. A urgentně musíme hovořit o těchto otázkách během několika týdnů, zatímco ostatní instituce mají dostatek času. Já chápu, že jsou také pod tlakem, že možná nemají dostatečnou kapacitu na to, aby řešili tyto otázky během několika týdnů, ale na druhou stranu my musíme také řešit obrovský objem práce. A já bych chtěla skutečně apelovat na komisi a radu, aby pracovali rychleji. Protože my jsme ukázali, že my dokážeme pracovat velice rychle, dodržet velice krátké časové lhůty. Paní předsedkyně, chtěla bych také požádat radu a komisi o dvě věci. Několikrát jsem požádala o to, abychom dostali faktické odpovědi na otázky, které jsme předložili radě a komisi, a to několikrát. A v celé řadě usnesení. Není to tak složité a položili jsme otázky ze strany parlamentu, poslali jsme dopisy. Byli bychom rádi, abychom měli zkrátka seznam odpovědí na tyto otázky. A poslední věc. Chtěla bych přidat ještě jednu otázku. Předtím, než začneme jakékoliv vyjednávání, byla bych ráda, aby byla vyjasněna jedna věc. Jedná se o současnou situaci v bilaterálních jednáních mezi členskými státy a USA, pokud jde o zrušení víz. Vy, kteří jste zde byli v minulém funkčním období, se pamatujete, že v těchto bilaterálních vyjednáváních, která probíhají mimo Evropský parlament, my nic nevíme o tom, jaká bilaterální vyjednávání probíhají a co řeší, ale víme, že USA mají celý seznam kritérií či podmínek, a které musí dodržet členské státy, které chtějí zrušení víz. A jednou z takových podmínek byly bylo předávání údajů o cestujících v letecké dopravě, což je samozřejmě matoucí, protože jak je možné upravovat tuto otázku jak na národní, tak eh, na evropské úrovni. Takže já si myslím, že musí být tato otázka vyjasněna, než přistoupíme k vyjednávání. Mnohokrát děkuji, Sofii, a my se těšíme na tu psanou zprávu a na vaše hodnocení. Myslím, že to bude zajímavé pro nás všechny. Jak zmínila Sofie, v usnesení z 5. května jsme požádali komisi, aby do poloviny července stanovila jasné principy, ale a tuto odpověď jsme ještě nedostali, takže já bych chtěla, chtěla požádat Jachima Almeidu, aby nám řekl, jak věci probíhají a jaká je situace této otázce. Well, good afternoon. Dobré odpoledne, členové výboru LIBE. Ano, my teď velice aktivně eh, postupujeme tak, aby ten první balíček PNR byl přijat k 7. září. Právě jsme skončili s eh, interními konzultacemi v rámci komise, kdy jsme konzultovali s ostatními eh, direktoráty, co si myslí o tomto navrhovaném mandátu a o Eh, eh, vzdělení PNR, takže k 7. září bychom měli, 7. září bychom měli být schopni dát vám a radě tři eh, vyjednávací mandáty z USA, Austrálií a Kanadou a obecnější sdělení vysvětlující podmínky, za kterých komise by navrhovala, aby i tyto údaje PNR byly předávány jiným státům, tak abychom měli jednotnou politiku eh, eh, v našem přístupu k dalším suverenním, k dalším suverénním státům, které s námi vyjednávají o PNR. Vidíme, víme, že již Jižní Korea vlastně již před přijetím Lisabonské smlouvy také chtěla uzavřít eh, smlouvu o PNR s EU ale my jsme zamítli s nimi začít vyjednávat kvůli institucionálním změnám, které se očekávaly. I Japonsko se s námi spojilo a chce začít vyjednávat. Komise proto se domnívá, že bychom měli být nějakou obecnou politiku ohledně podmínek, za kterých jsme ochotni vyjednávat o smlouvách PNR s jinými státy na světě. To znamená ne mít nějaký ad hoc přístup pouze a nemít jasný koncepční rámec. Je třeba, abychom eh, měli tedy jasno. Takže 7. Eh, září dostanete ty tři vyjednavací mandáty a sdělení. Ty tři země nejsou stejně ve stejné situaci. S Kanadou nyní je to eh, ještě nebyl ještě nebyly splněny smlouvy. My máme ustanovení ve smlouvě z NIS, eh, kde parlament neměl tedy stejné pravomoce, jako má teď podle Lisabonské smlouvy, takže s Kanadou mm, ještě nemáme ten komplexní evropský režim, který by upravoval předávání údajů do Kanady a mm, pouze zde máme takový příslip od Kanady a eh, doufáme, že eh, Eh, to bude dostačující pro příslušný úřad, aby eh, odsouhlasil předávání údajů do Kanady z Austrálie a z USA. Eh, máme tedy provizorní dohody, které byly vyjednány již podle ustanovení smlouvy z NIS a víme ale, že to není podle přání tohoto parlamentu a tudíž jsme změnili mandát Eh, takže abychom začali vyjednávat s těmito státy již s jasnou i parlamentní podporou. Druhá část balíčku PNR, eh, to je evropské PNR, to bylo odsunuto až do začátku roku 2011. Zde nyní mm, naše jednání v komisi ukázala, že potřebujeme nové hodnocení dopadu abychom mohli opodstatnit tento návrh PNR, ten nový návrh PNR, je třeba odargumentovat. A také e, je třeba, abychom i diskutovali o tomto dopadu s, mm, s komisní radou pro hodnocení dopadu, e, která mm, se postavila proti tomu, co jsme chtěli původně. I ty tři mandáty, sdělení PNR a ten evropský návrh tedy nebude předložen zároveň. My to sdělení a ty tři mandáty předáme v září a doufáme, že evropský návrh PNR ten bude předložen tedy již na začátku roku 2011. Také vím, že paní eh, poslankyně Intveld opakovaně požádala o to, jaký výklad dáváme americkému eh, zákonu, který byl přijat eh, hned po té revizi PNR v únoru a eh, jak to je tedy se změnou zákona o ochraně soukromí, soukromých údajů a jak se to aplikuje na přenos informací směrem do Spojených států. A paní komisie Malström na základě informací, které obdržela, tak já předpokládám, že již vás informovala o v našem výkladu této legislativní změny a celé situace. A co se týče zbytku, tak doufáme, že ty mandáty, které vám předložíme, vezmou do úvahy celou tu problematiku, o které hovoříte ve vašem usnesení o PNR. Doufáme tedy, že naše nová politika PNR začne s jasnou podporou parlamentu a to počínaje zářím. Děkuji za pozornost. Doufám, že jsem neprotáhl příliš diskuzi. Děkuji, říká paní předsedkyně. Ano, takže můžeme do 7. září můžeme to očekávat, očekávat vaše sdělení. A ještě zde byla jedna otázka, která zazněla, která se týkala vztahu mezi eh, eh, eh těmito dohodami se, mm, s jednotlivými státy, jako se spojenými státy a s tím obecným principem PNR, protože mm, asi musíme pochopit, jaký je vztah mezi tedy těmi konkrétními dohodami a obecným principem PNR. Můžete odpovědět teď? Komise, já nejsem odpovědný za tento aspekt politiky, za vizovou politiku a takže to bude muset vám eh, tuto odpověď poskytnout kolegyně. Dobře ale určitě hm, by bylo třeba pochopit eh, tento vztah. Děkuji. Ještě máme zde dvě otázky. Pan Fos jako první. Prosím, máte slovo. Děkuji. Nejdříve bych rád řekl, že ten program ve Spojených státech byl velmi intenzivní, stručný a dobrý. Rád bych poděkoval paní Infeldové za dobré vedení, odvedla dobrou práci jako vedoucí delegace. Eh, bez toho, abych to celé nějak hodnotil, myslím, že eh, ve skupině stínových zpravodajů o tom ještě budeme hovořit musím říci následující. Eh, v zásadě mám takový dojem, že PNR znamená přidanou hodnotu informací a proto eh, stojí za to zabývat se tím intenzivněji. Určitě budeme ještě hovořit o té délce ukládání údajů a o mm, přiměřenosti těch údajů. Eh, také budeme hovořit o těch metodách push nebo pull. Eh, k zástupci komise možná zcela krátkou otázku, která se týče eh, té lhůty. Když se podívám na SWIFT a na PNR, samozřejmě, že tam vidím e, takové zásadní rozdíly, ale co je tam stejné, je přenos údajů z Evropské unie do Spojených států. V tomto případě tedy. A standardy ochrany osobních údajů se tím přeci nemění e, u SWIFTu jsme celkem rychle dosáhli nějakého výsledku a na základě nedostatečných údajů, ale nedokážeme podobným způsobem um, dospět k určitému výsledku. Proč tedy dochází ke spoždění? Proč nemůžeme postupovat i rychleji tady? Protože co se týče přenosu těch údajů, týká se to přeci podobné věci jako u SWIFTu. Takže děkuji. Děkuji, děkuji, ano. Je třeba, abychom znali vztah mezi těmito dvěmi aspekty. A ještě další připomínky, otázky. Pan Kirchhoff a potom eh, paní Ludford. Já jsem stínovým zpravodajem a byl jsem členem delegace. Já bych také chtěl složit kompliment Sophie Intveld za to, jak vedla tuto návštěvu. Já se dnes um, omezím ve svých připomínkách, protože se ještě musíme dohodnout na tom, jak vypracujeme závěry z naší zprávy. Naší zprávy. Jenom připomínka k dohodách o údajích o cestujících v letecké dopravě. Jak víme, čeká nás celá řada uzavírání těchto dohod s různými zeměmi, s jurz, různými jurisdikcemi. Pokud je o základní otázky, jako je používání dat, ochrana jednotlivců, ochrana soukromí a tak dále, zadržování informací a tak dále, je neuvěřitelné, že standardy jsou velice rozdílné v jednotlivých těchto jurisdikcích a zemích, se kterými budeme jednat. Každý má pocit, že jejich přístup k údajům je ten nejbezpečnější na světě. A každý proto má dobré argumenty. Ale my samozřejmě máme své vlastní standardy. A z tohoto důvodu se domnívám, že zásadní věc, když budeme uzavírat tyto dohody, bude, jestli najdeme společného jmenovatele, který nám umožní dosáhnout dohody, aniž abychom se tak zároveň vyšli, vyhli tomu, že eh, zde budou velice rozdílné dohody, které nebudou mít nic společného. Takže já si myslím, že se musíme skutečně snažit o to, abychom měli tento přístup se společným jmenovatelem. Je třeba, abychom aplikovali všude ty stejné standardy ačkoliv se jedná o různé země, ve kterých je eh, konstitucionální, ústavní nebo právní situace jiná. Já myslím, že je třeba také hledět ku předu, nejenom pokud jde o údaje o cestujících, ale také pokud jde o tu rámcovou dohodu, která nás čeká. Já si myslím, že z návštěvy v USA vyplynulo, že USA se domnívají, že mají vysoké standardy. Je ale pravda, že tyto vysoké standardy zcela neodpovídají našim standardům. To je jedna z věcí, která vyplývá z právní historie a také z postoje vůči eh, hraničním kontrolám a tak dále. Já tedy budu tuto situaci nadále pozorně sledovat a plně podporuji to, co řekl před několika minutami pan Vos. Myslím si, že je zde otázka přidané hodnoty. A předávání informací a jejich eh, odpovědné využívání je samozřejmě důležité v boji proti terorismu a mezinárodnímu zločinu, ale my jako poslanci Máme za úkol, abychom našli určitou rovnováhu mezi touto potřebou ze strany našich úřadů a mezi potřebou ochrany zájmu našich občanů. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout rovnováhy a že se to zobrazí také v našem postoji. Děkuji. Tato návštěva přinesla nějaké další nové otázky týkající se společného jmenovatelé, pokud jde o ochranu údajů. Je třeba hledat odpovědi a hledat možná řešení. Paní Ludford je další. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Odpověď komise mě úplně neuspokojila. Z dvou důvodů. Za prvé, že zde není žádná odpovědnost týkající se víz, pokud jde v souvislosti s údaji o cestujících. To je zvláštní, protože jsme se soustředili na otázku také, co probíhá v rámci bilaterálních vyjednávání v rámci bilaterálních vyjednávání o údajích o cestujících letecké dopravě. To bude zcela zásadní také pro ten mandát, který má být udělen 7. září a také pro to sdělení, které nyní bylo odloženo na příští rok. Možná radši dříve než později bychom mohli získat nějakou odpověď na tuto otázku. A k té druhé věci. Doufám, že Sophie nám připomene, k jaké legislativní změně v USA došlo. A vy jste řekl, že odpovíte zpravodajce, ale zpravodajka tuto otázku vznesla zde veřejně ve výboru, takže by bylo dobré, abychom tuto odpověď také dostali veřejně ve výboru. Já doufám, že zpravodajka nám také dá vědět, jestli si myslí, že dostala odpověď, uspokojivou odpověď o komise, od komise. Já si myslím, že to není uspokojivé, že eh, my se na něco zeptáme na schůzi výboru a vy řeknete, já jsem na to odpovídal zpravodajce, ale výbor se o tom nedozví, to je špatné. Děkuji, pan Tavares. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem relativně nový, pokud jde o toto téma, protože jsem původně nebyl stínovým zpravodajem k tomuto tématu za svou politickou skupinu. A, ale chtěl bych říci, že tato návštěva nám skutečně pomohla. Viděli jsme, jak vypadá to místo, kde se zpracovávají data o cestujících v letecké dopravě. A něco takového nebylo možné v rámci SWIFTu, v případě SWIFTu. USA požadovali naše údaje, ale naopak nám nedávali na oplátku nám nedávali přístup k těmto místům, kde se údaje zpracovávají. Takže se nám podařilo odpovědět na některé otázky, které jste, jsme měli. Děkuji Sofii také za eh, velice konstruktivní a upřímný způsob, jak pracovala se stínovými zpravodajem. My sdílíme její přístup k tomuto tématu a těšíme se na ten mandát. Děkuji, Sofí, chcete k tomu něco říci? Ano, budu stručná, schrnuta paní předsedkyně. Chtěla bych říci komisi opět, že my jako parlament se jednohlasně snažíme být velice otevření a spolupracovat. Jsem zklamaná tím, že musíme se snažit tlačit na komisi a radu, abychom získali jakékoliv informace. Pokud jde o změny Eh, toho aktu o soukromých údajích. Já jsem neobdržela žádný, žádnou oficiální odpověď, dostala jsem neformální e-mail, dostala jsem neformální hodnocení eh, různých právních služeb a jsou zde rozpory. Já chci mít řádný právní hodnocení. Já jsem byla překvapena, když jsme byli ve Washingtonu, když jsem slyšela, že změny aktu o soukromých údajích byly navrženy už v srpnu 2007, měsíc poté, co byla dohoda podepsána. Američané říkají, to logicky vyplývá z této dohody, zatímco naše právní služba říká, ne, to je jasné porušení té dohody. Já chci mít jasný, jasné právní stanovisko, jasné správní hodnocení. Ta odpověď, kterou jsem dostala, mě neuspokojila. Nikdy jsem nedostala odpověď na otázku týkající se toho cílování těch pravidel pro um, zaměřování. Někdy jsem nedostala odpověď na tyto otázky. Nikdo nám nevysvětlil, proč zde nejsou některá jasná pravidla. Já na to potřebuju jasnou odpověď. Někdy jsme nedostavili jasnou odpověď na efektivitu. Tuto otázku jsme kladli od roku 2003. Není to nic nového. Dále ta otázka týkající se e, zrušení výst také není nová. Ta se objevila v řadě našich usnesení. Já se snažím být e, milá, což e, mi není úplně přirozené, takže mě omluvte. Pokud jde o vyjednávání týkající se zrušení víz, víte, že asi před dvěma roky bylo rozhodnuto, že zde bude dvojí přístup. Na jedné straně bude vyjednávat komise, na druhé straně budou vyjednávat členské státy. Proč? Protože Spojené státy neakceptují, že Evropská unie mluví jedním hlasem. To je hodně špatné. Mají dlouhý seznam kritérií nebo podmínek, které členské státy musí splnit, aby buď um, získali zrušení víz, nebo si udrželi zrušení víz. Celé je to naprosto nejasné a tyto podmínky zahrnují také dodatečná bezpečnostní opatření na eh, letištích, eh, příspěch, eh, přístup k údajích o cestujících, o údajích DNA, údaje o ztracených a ukradených pasech, údaje týkající se zamítnutých žádostí o azyl, přístupy k Eurodaku a dalším databázím. Dostávají také bankovní údaje prostřednictvím SWIFTu, dostávají eh, nahrávky z eh, telefonických rozhovorů v rámci EU, dostávají také informace o společnostech. Co dál chtějí? Já si myslím, že je oprávněné, když žádáme odpovědi na několik naprosto jednoduchých otázek. Žádáme snad mnoho? My jsme stanovili termíny na polovinu července. Komise není schopna tento termín dodržet. Prosím vás, můžeme dostat nějaké odpovědi na naše otázky, aniž bychom je museli znovu a znovu opakovat. Může nám rada a komise slíbit, že až dostaneme dokumenty 7. září, budeme mít možnost všechny informace získat do konce roku. Nyní tedy se budu snažit opět být milá. Než vám předám slovo na odpověď, zdá se, že zde je stejná zkušenost se SWIFTem. Když Evropská unie byla schopna mluvit jedním hlasem, bylo jasné, že USA bylo USA byly mnohem otevřenější, pokud jde o dohodu. A takže prosím vás, odpovězte, pane Almeido, na ty položené otázky. A budu se snažit být co nej, příjemnější. K té otázce, co říkal pan Bos. Hovořil o tom, že standardy ochrany osobních údajů jsou různé mezi EU a USA. Ano, to je pravda. A to je důvod, proč probíhají vyjednávání. Možná si myslíte, proč tedy nemít jedno vyjednávání z USA týkající se ochrany osobních údajů, které by vyjasnilo všechny věci, než abychom vyjednávali o tomto tématu kdykoliv, když hovoříme o výměně údajů z USA. Já si myslím, že obě ty věci jsou nutné. Potřebujeme mít obecný nástroj, abychom stanovili rámec, abychom stanovili základní principy které budou obě strany Atlantiku dodržovat, ale zároveň jsou zde některé otázky, které musí být ponechány specifickému vyjednávání. Například eh, lhůta pro eh, zadržování dat. Pokud pošlete údaje pro určitý účel je těžké někdy říci obecně, jak dlouho tato data budou moci být uchovávána, pokud eh, nevíte, pro jaké účely budou uchovávána. To je něco, co nemůžeme řešit paušálně z USA. Podobně eh, obecný režim týkající se ochrany údajů v Evropě eh, nemohou, nemůže jasně stanovit, eh, jak dlouho obecně mohou být údaje uchovávány. Je třeba o této lhůtě vyjednávat vždy eh, zvlášť, jak tomu bylo například při vyjednávání o SWIFTu. Nyní v tomto budeme dále pokračovat při vyjednávání, které začne, doufejme, po 7. září. Takže já si myslím, že je zde prostor pro všeobecnou úpravu i specifickou úpravu. K tomu, co řekl poslanec Kirkhope, ano, je potřeba, abyste byl společný jmenovatel. To je důvod, proč chceme mít obecnou politiku, obecné podmínky, za kterých je Evropská unie ochotná vyjednávat o dohodách o údajích o cestujících s různými dalšími zeměmi. Je třeba mít něco, co řekneme, že je základní východisko pro EU. Je třeba, aby, se tak nedochá, aby tak nedocházelo k situaci, kdy tyto dohody budou velmi odlišné v zásadních věcech. Je třeba mít seznam určitých pravidel. Nyní máme partnery pro vyjednávání USA, Kanadu a Austrálii. A nevíme, jaké další země budou v budoucnosti žádat o naše údaje o cestujících v následujících dvou až pěti letech. A možná budeme překvapeni. Pokud jde o propojení mezi vízovým režimem a těmi bilaterálními dohodami mezi členskými státy a USA a výměnou údajů. Já bohužel nemám dostatek informací pro to, abych vám dal jasnou odpověď. Já předám tuto otázku komisi tak, aby vám komise mohla co nejdříve poskytnout odpověď. Ale nemám dostupné informace, které očekáváte ze strany komise. Dále změny aktu o soukromých údajích z února tohoto roku. Já jsem byl informován, že ta americká legislativní reforma se týkala určitých výjimek z tohoto aktu. Výjimek týkajících se práv občanů. Tyto výjimky jsou podobné nebo téměř identické těm podmínkám, které máme v Evropské unii a, a které se týkají prosazování práva. V Evropské unii policie nemá povinnost poskytovat informace zločincům o údajích, které o nich uchovává. Já jsem byl informován komisí, že ty legislativní změny, které provedly USA, jsou velice podobné nebo téměř identické tomu, co funguje rovněž v Evropské unii, co má v sobě evropské právo týkající se ochrany údajů. Budu informovat komisařku Malmströmovou o vašem přání, abyste dostali tuto informaci oficiálním způsobem, jak zpravodajka, tak celý výbor. Doposud zdá se, to proběhlo neofici- neoficiálně. Pokud jde o další otázky, rovněž eh, předám to, že jste eh, říkala, že jste tím frustrována. Už jsem to slyšel i v minulosti, bohužel ale nemůžu dodat více, než co jsem řekl. Děkuji za pozornost. Děkuji a my doufáme, že obdržíme odpovědi na tyto otázky v blízké budoucnosti. Děkujeme, nyní se dostáváme dál podle pořadu jednání. Další bod je Otázka nejnovějších informací o aktuálních jednáních o readmisních dohodách. Je to neveřejné jednání, takže bych eh, chtěla požádat ty, kteří eh, sem nepatří, aby odešli, pokud zde někdo takový je.